Buonasera a tutti. Dobré odpoledne. Zahájíme schůzi, protože dnes máme velmi plný program. Musíme respektovat program a čas, který je určený. Informace najdete v Info Kokobu a chci vám ještě sdělit, že se nebude konat web streaming, ale eh, celá tato schůze bude nahrána, bude tedy k dispozici audionahrávka pro vás všechny. Zítra si prosím přineste hlasovací karty, protože se bude elektronicky hlasovat. A dnes zahájíme slyšení kandidátů na členství Evropského účetního dvora. Máme tu šest kandidátů na členství. Jejich slyšení se bude konat dnes a proto já chci ještě vám sdělit, že na každého kandidáta máme 30 minut, to znamená, že 5 minut prvních dostane kandidát na svou prezentaci. 5 až 10 minut eh, bude čas na zpravodaje a eh, zpravodajové budou klást otázky, budou sledovat eh, odpovědi stylu ping-pong, tedy otázka odpověď a Posléze v druhém kole se budou moci psa, ptát poslanci. Prosím, dejte na vědomí panu Brownovi ze sekretariátu, kdo chcete klást otázky. Abychom věděli, kolik poslanců bude mít zájem. Já budu velice přísně hlídat čas, až vyprší řečnický čas. Budu vám muset sebrat mikrofon. Paní Ayala, se trvá slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jenom jsem chtěla se zmínit o našem jednacím řádu. V přípravné skupině před půl hodinou jsme obdrželi dopis o kandidátovi, který bude nyní hovořit. A myslím, že to není správný způsob, jak by měl náš výbor postupovat, protože jsme neměli čas k tomu, abychom si onen dopis pořádně přečetli, prodiskutovali jej. A proto by tento dopis neměl být brán v úvahu. Děkuji. Uh, Paní Aylo Sandra, já si myslím, že budeme muset postupovat dál, takže budeme postupovat podle předem daného programu. A posléze jako výbor budeme tedy moci i zhodnotit ten dopis, o kterém jste hovořila. Začneme tedy slyšením kandidáta jmenovaný, navrženým maďarskými orgány, eh, pana Fazakaše, kterému předávám slovo. Má pět minut na to, aby se nám představil. Prosím. Igen, tisztelt elnök úr, kedves képviselők, majdnem úgy mondtam képviselő társaim. Igen. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Asi by bylo zbytečné tady zdůrazňovat, jak nesmírně rád se ocitám opět v Evropském parlamentu na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Tentokrát ovšem v jiném postavení, jakožto kandidát na člena účetního dvora za Maďarsko. Jsem velice rád, že se to ocitám právě 15. března, kdy Maďaři hrdě nosí symboly revoluce z roku 1848. Myslím, že se nemusím představovat, strávil jsem zde v parlamentu jedno celé funkční období Snažil jsem se pracovat podle svých nejlepších schopností, jakožto člen výboru pro rozpočtovou kontrolu, také jeho předseda a po určitou dobu také jako kvestor Evropského parlamentu. Jistě, jste, jistě pochopíte, s jakou radostí jsem se připravoval na dnešní slyšení. Těšilo mne eh, číst ten dotazník tentokrát jakožto ten, kdo je prověřován a odpovídat podle svých nejlepších znalostí. Myslím, že se tady nemusím příliš představovat, ale v tom otazníku bylo několik otázek, které se týkaly mé politické činnosti. Musím říct, že tady nemám co vykazovat, pokud jde o střed zájmu. Opět nic takového nehrozí. Takže namísto toho se mohou soustředit na své evropské zaměření, svou evropskou orientaci na své pracovní kariéře. Svoji pracovní kariéru jsem rozdělil v odpovědích do tří fází. Nejprve do roku 1990, rok po pádu komunismu, kdy jsem byl úředníkem eh, pro Německo na ministerstvu pro zahraniční obchod. Poté jsem měl na starost vztahy s OECD, byl jsem také náměstkem ministra pro mezinárodní vztahy. Takže jak vidíte, pracoval jsem v oblasti mezinárodních vztahů, vztahů se Západem a mám velice dobré vzpomínky na všechny mezinárodní projekty a investice na zelené louce, ke kterým jsem přispěl. Tyto investice hrály důležitou roli v budování moderní infrastruktury v Maďarsku. Druhá fáze mé pracovní kariéry potom započala po roce 1990, kdy jsem byl pověřen tím, abych pomohl Maďarsku na cestě ke přistoupení do EU a NATO. Tedy šlo o evropskou atlantickou integraci. Země musela splnit velmi přísná kritéria a se znalostí těchto kritérií jsem souhlasil s tím, že povedu Ministerstvo pro zahraniční obchod. A myslím, že lidé byli spokojeni s mými výsledky na ministerském postu a podařilo se mi také přetransformovat toto ministerstvo eh, v prozápadně orientované ministerstvo hospodářství. Třetí fází mé pracovní kariéry, potom bylo mé působení v Evropském parlamentu. O těchto pěti letech pohovořím velice stručně. Měli jsme vlastně dvojí úkol. Jednak bylo naším cílem přispívat k rozvoji Evropy a jednak na základě svých zkušeností bylo naším úkolem podporovat evropský dál evropské hodnoty doma v Maďarsku. Doufám, že s vaší podporou budu moci nadále pracovat na té druhé části toho portfolia, jakožto člen Evropského účetního dvora, to je na propagaci evropských hodnot, tentokrát nikoli v Maďarsku, ale v evropských institucích a ve všech členských zemích. To je tedy mým cílem, pokud budu jmenován členem Evropského účetního dvora. Děkuji za pozvání do výboru, pane předsedo, a nyní jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Děkuji i za to, že jste respektoval vám svěřený čas. Prosím, paní Ayala Sender, máte 10 minut čas na dotazy. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla přivítat pana Fazakaši. Byli jsme velice rádi, že byl předsedou tohoto výboru pro rozpočtovou kontrolu. Domnívám se, že jeho funkční období bylo jedním z období, během kterého jsme dosáhli největšího úspěchu, pokud jde o transformaci a pokud jde o vztahy s komisí. Spolupracovali jsme s komisařem Kalasem, vedli jsme velice intenzivní dialog a podařilo se nám vypracovat odpovídající nástroje. Já si myslím, že pan Fazakaš může přinést určitý život do Evropského účetního dvora. Já si myslím, že spolu s panem Kaderou jako předsedou Evropského účetního dvora budou moci dobře spolupracovat. Já jsem velice ráda za způsob, jakým pan Fazakaš odpověděl na otázky. Já si myslím, že odpovědi jasně ukazují, že je zavázán Evropě, že je odhodlán podporovat Evropu a jsou zde také vidět jeho detailní znalosti. V nové fázi se ukazuje, že Evropský účetní dvůr bude velice eh, dobrým orgánem. Vy jste byl předsedou výboru pro rozpočtovou kontrolu. A měl jste kontakty s Evropským dvorem. Já bych se chtěla zeptat na to, jak eh, si představujete vztahy v budoucnosti s tímto výborem. Mnohokrát děkuji za tuto otázku. A mnohokrát eh, děkuji paní zpravodajce a také za její příjemná slova, pokud je o hodnocení mé práce jako předsedy zde ve výboru. Já mám velice dobré vzpomínky na léta, které jsem strávil zde, když jsme se snažili reformovat postup týkající se udělování absolutoria. Spolupracoval jsem eh, s panem Kasakou a s Ingeborg Kresle. Spolu s kolegy jsme měli za cíl úzce spolupracovat s Evropským účetním dvorem. Eh, chtěli jsme znát problémy jeden druhého. Spolupracovali jsme na reformě postupu udělování absoluta, absolutoria a spolupracovali jsme také samozřejmě na dohledu na využívání fondů EU. Podařilo se nám reformovat udělování absolutoria nebo postup udělování absolutoria. Myslím si, že jsme byli úspěšní. S ohledem na tyto reformy jsme podporovali každodenní spolupráci s Evropským účetním dvorem, abychom dosáhli pozitivního prohlášení o věrohodnosti, kladného prohlášení o věrohodnosti. Dosáhli jsme pokroku, například pokud jde o zahrnutí národních parlamentů a také pokud jde o zahrnutí národních kontrolních úřadů, které mají obrovský objem znalostí v této oblasti. V poslední době parlament a Evropský účetní dvůr se společně snažili a bojovat a posílit evropské hospodářství lepším financováním. Zprávy týkající se 3E, to je něco, na co se v poslední době všichni soustředí, zdá se. A to je přesně to, co bude rozhodující pro budoucí spolupráci Evropského parlamentu a Evropského účetního dvora. Sí. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Pane Fazakaši, myslím, že je pravda, když řeknu, že došlo ke kvalitativnímu skoku, pokud je o novou dynamiku vztahů s Evropským účetním dvorem a to se podaří rozvinout mimo jiné vaší zásluhou. Nyní s ohledem na vaši odpověď bych se nyní ráda chvilku zastavila u konkrétních mechanismů, konkrétního uspořádání. Vezmeme-li rozdíly eh, v auditních nástrojích, kontrolních nástrojích v různých členských zemích, vy jste ve svých odpovědích řekl, že způsob, jakým se kontrola provádí v Maďarsku, se liší od běžných metod v EU. Mě by, zajímalo, mě by zajímaly podrobnější informace na toto téma, protože v další fázi budeme vypracovávat nové nástroje pro koordinaci e, s členskými zeměmi a bude se to týkat i národních parlamentů. Takže mě by zajímalo vaše povědomí, vaše informace, znalosti o schodách a rozdílech mezi eh, maďarským eh, kontrolním úřadem, maďarskými kontrolními postupy a eh, evropskými. Děkuji za vaši otázku. Dovolte, abych svoji odpověď začal tím, že uvedu, že naším hlavním cílem je posílit úzkou spolupráci s národními kontrolními úřady, protože máme společný úkol monitorovat a kontrolovat plnění evropského rozpočtu. Proběhlo několik schůzek, několik schůzek také kontaktního výboru Entosai a vždy jsme se snažili zaručit, aby kontrolní postupy národních kontrolních úřadů byly uvedeny v soulad, tak aby mohla probíhat snáze výměna informací. V některých členských zemích, zejména tam, kde mají silné postavení regiony, nezávislé postavení, konkrétně mám na mysli především Německo, když hovořím s německými přáteli, jsem překvapen, že federální úřad nemůže eh, překazovat regionálním kontrolním úřadům zemským kontrolním úřadům, jak přesně mají provádět kontroly. Takže vlastně neexistuje centralizovaná metodika. Nicméně podnikli jsme první kroky a chceme, aby členské země vydávaly národní prohlášení v tom smyslu, že s evropskými prostředky nakládali správně. A ukázalo se, že v některých členských zemích to není možné. Ovšem eh, maďarský kontrolní úřad byl k tomu připraven. Eh, Pan Kováč, eh, předseda maďarského NKU, který také mne jmenoval a předseda Intosaj navrhli společnou metodiku pro národní kontrolní úřady. A kdy, jakmile se maďarská vláda nebo Evropská instituce na něj obrátí, na maďarský kontrolní úřad nebo na Intosaj s žádostí o kontrolu, tak eh, on rád vyhoví, i když dnes eh, nám chybí prostředky, chybí nám zdroje. Eh, taková je tady atmosféra v Maďarsku a já doufám, že tomu tak bude i jinde. A potom také zde bude absolutorium pro v souvislosti s EUD. Děkuji, pan Andreas. German. Mr. Fasakas, thank you. Děkuji, pane eh, předsedo. Pane Fazakaši, jsem ráda, že jste mezi nás přišel. Mám dva dotazy. Za prvé, vidím ve vašem životopise, že nemáte zkušenosti související přímo s auditem. V tom žádné zkušenosti nemáte. Vaší eh, zodpovědností v minulosti bylo například to, že jste byl předsedou tohoto výboru a byl jste také ministrem pro obchod a průmysl, ale to nijak nesouviselo s prací auditora. Jak tedy zamýšlíte vykonávat tuto zodpovědnost, eh, pokud nemáte tyto zkušenosti z předchozího života? Další otázka souvisí s tou první. Vy jste byl předsedou tohoto výboru. A nyní si přejete stát se auditorem. A dal byste absolutorium evropským institucím za rok 2000 8 na základě stanoviska účetního dvora? Děkuji. Köszönöm a kérdést, bár nem értek egyet önnel. Děkuji za tuto otázku, ale plně s vámi nesouhlasím, když říkáte, že nemám žádné zkušenosti s auditem. Ale Uznáváte, že jsem tu pracoval tedy pět let v parlamentu jako předseda tohoto výboru. To také souviselo s auditem. Ale od roku 1971, kdy jsem ukončil univerzitní studia, to bylo také v oblasti ekonomiky, tedy a od té doby jsem provedl celou řadu auditů a kontrol, také jako předseda Eh, výboru, který dohlížel nad podniky a jejich účetnictvím. Takže si myslím, že jsem eh, schopen vykonávat tuto funkci a že mohu být členem Evropského účetního dvora. Co se týče kritérií, kritéria byla jasně stanovena tak, že v zájmu účetního dvora aby v něm pracovali lidé z, různé, z různých eh, oblastí, bankovní experti, eh, z účetních dvorů, protože eh, skuteční audice hm, provádí profesionálními auditory, to jsou zaměstnanci účetního dvora, ale já mám kvalifikaci a zkušenost na to, protože taky mám zkušenost auditora jako takového kvalifikovaného. Takže mám jak vzdělání, tak zkušenost na to, abych mohl tuto práci vykonávat. Ohledně absolutoria. Pokud bude eh, pozitivní DAS, tak eh, udělíme eh, absolutorium. To jsme vždycky říkali. A na tom jsme vždy spolupracovali s komisí, dívali jsme se na to jako na celkový proces. Před pěti lety bylo 60 eh, procent našich transakcí bylo eh, spochybnitelných, ale nyní je jich méně než 30 A proto já teď opravdu nemohu zodpovědět na eh, vaši otázku, protože absolutorium je buď uděleno nebo neuděleno Evropským parlamentem. Podíváme-li se na mm, tendenci, která se projevuje, tak vidíme, že dochází v průběhu těchto posledních pěti let ke zlepšením. A především je úkolem komise, aby eh, zlepšila eh, situaci. Iniciativa paní Ingeborg Gressle byla eh, velice vítána v posledních letech a komise zavedla vnitřní auditorské zprávy, také kontrolní mechanismy například v oblasti zemědělství, které vedly k pozitivním výsledkům. Takže ještě jednou nechci eh, komentovat to, zda Evropský parlament udělí absolutorium či nikoli, ale mm, vidím tento ehm, obrázek jako pozitivní. Pan Chaci Markakis. Děkuji, pane předsedo. Na, na rozdíl od kolegyně Andrásen bych chtěl říct, že jsem velice rád, že kolegiu bylo, bude náležet někdo, kdo chápe věci politicky. Lidé, kteří se vždy zabývají pouze čísly, a takovéto lidi máme, ale potřebujeme také politické hodnocení. A proto jsem velice rád, že se o tento post ucházíte, pane Fazakaši. A já jsem trochu znepoš, znepokojen tím, co nám poslal kolega Dojč před nějakou dobou. A Pan Fazakáš byl nominován, nominován už delší dobu a myslím si, že zde došlo ke špatnému kroku. Já velice respektuji kolegu Deutsche, ale já si myslím, že není správné to, co udělal před půl hodinou. A pane Fazakaši, my známe velice dobře vaši práci. Já si myslím, že zde nejsou žádné pochyby, pokud jde o odborné znalosti. Já položím zcela jedno, jednoduchou otázku. Myslím si, že na ní odpovíde zcela jednoduše. Tato otázka se týká také ostatních nominovaných kandidátů dnes odpoledne. Jedná se o otázku znalostí cizích jazyků. Ta se vždy podceňuje. Máme zde tři pracovní jazyky, základní tři pracovní jazyky a pokud tyto jazyky neovládáte, potom je zde problém. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s vaší němčinou, s vaší angličtinou či s vaší francouzštinou. Vím, že angličtinu máte dobrou. Mnohokrát děkuji za vaši otázku. Je to a poprvé, co jsem zde ve výboru Kokobu hovořil a maďarsky. Samozřejmě jako předseda jsem vždy vedl schůze anglicky a když to bylo možné, snažil jsem se hovořit také německy. To pro mě představuje velkou radost. Dnes dopoledne jsme měli velice dobrý přípravný rozhovor. Tam jsem se také zabýval, zabýval touto otázkou. Zeptal jsem se na tyto tři otázky a dozvěděl jsem se, že e, zde jsou, že u účetního dvora jsou pouze dvě pracovní, dva pracovní jazyky. Především a angličtina a francouzština a poté tedy němčina. A víte, že jsem a, byl určitou spojnicí mezi Německém a Maďarskem, když jsem v Maďarsku pracoval. Studoval jsem v angličtině. A od té doby, co jsem v Evropském parlamentu jsem na angličtině dále pracoval. A moje angličtina myslím, že je v pořádku, že ji znám dobře. Francouz s francouzštinou jsem na to trochu, trochu hůře, ale také to není nejhorší. Pokud jde o politický přístup. Já jsem se snažil být vždy diplomatický. A nikdy jsem nebyl považován za politika, vždy jsem byl považován za technokrata. A až do roku 2005 jsem nikdy nebyl ani členem žádné strany. A v roce 2005 jsem jako evropský poslanec přistoupil ke straně. Poté jsem se ale svého členství ve straně vzdal. Měl jsem také mnoho postů, které byly Eh, na dobrovolné úrovni. Vždy jsem se zabýval evropským dialogem, eh, například tady v instituci Evropský dialog a v dalších institucích. Snažil jsem se vždy kombinovat eh, politický přehled s odbornými znalostmi. To ale bohužel v Maďarsku někdy není vnímáno pozitivně. Pokud jde o tato obvinění, já bych vás chtěl požádat o to, abych měl příležitost někdy vysvětlit, eh, že se zde jedná o falešná obvinění. Já jsem nebyl špionem, byl jsem spolupracovníkem ministerstva, které samozřejmě spolupracovalo s ministerstvem vnitra. V roce 2002 jsme se zabývali otázkou eh, týkající se eh, této věci a já zde nechci zmiňovat eh, jména žádných kolegů, o kterých, o kterých se tehdy hovořilo a kteří eh, vypracovali eh, dokumenty o tomto tématu. Já jsem tehdy oficiálně požádal, aby tyto dokumenty eh, byly zveřejněny, dokumenty tedy eh, z doby, kdy jsem pracovala na Ministerstvu zahraničního obchodu, aby bylo jasně vidět, že jsem se ničeho nedopustil. A stále ještě se ale na to, to zveřejnění čeká. Eh, ten, kdo zmínil že jsem byl špionem, stejně tak jako mm, několik dalších kolegů to později vzal zpátky. Dále jsem byl zástupcem Daimlera Chryslera. Tehdy maďarské ministerstvo koupilo eh, stroj z Ruska. Já jsem a eh, poukazoval na to, a bylo to také potvrzeno, že eh, tento nákup proběhl bez jakéhokoliv kontaktu s firmou, pro kterou jsem tehdy pracoval. Takže věc byla vyjasněna. Ehm, já jsem a také nikdy nebyl z něčeho takového, z nějakého špatného jednání oficiálně obviněn. Arpad Kováč se zasadil o moje jmenování a poukázal na to, že jsem vždy i na ministerstvu pracoval eh, dobře. Mně je líto, že jsem nemohl na tato obvinění v dopise reagovat eh, dříve, ale v každém případě vám mohu cokoliv vysvětlit. Děkuji. Pane Dojči, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové. Od roku 1988, než došlo k pádu komunismu, jsem vždy byl eh, pro Evropu. Ve svém politickém snažení jsem přesvědčen, že důležité instituce, jako je Evropský parlament, při té, když vykonávají takové důležité činnosti, jako je slyšení kandidátů na členy účetního dvora, by měly umožnit veřejnosti aby věděli, eh, co na tomto slyšení probíhá, aby se také dozvěděli, zda jsou kandidáti vhodní či nikoli. Jedině takovýmto otevřeným dialogem, veřejným dialogem, můžeme eh, správně vykonávat naši eh, práci. Měli bychom se zaměřit na tři podmínky u kandidátů. Nezávislost, nestranost a bezúhonost. Vidím tu potíž z bezúhonosti pana Fazakaše. A myslím, že kvůli těmto nedostatkům e, není, e, by neměl vykonávat tuto funkci. Adesso non stiamo facendo. Teď nebudeme hodnotit kandidáta, říká pan předseda. Vy máte právo na dotaz. Hodnocení kandidáta provedeme posléze až zítra. Tento čas je určen na dotazy. Pokud chcete položit otázku panu Fazakašovi, můžete tak učinit. Zda je vhodným kandidátem či nikoli, to stanovíme až zítra. Nyní je čas na dotazy poslanců. Pane předsedo, Mám tedy tři otazy, do, otázky na pana Fazakaše. Výbor pro rozpočtovou kontrolu, kterému předsedal, v letech 76 až 89 neuvěřenil to, že pan Fazakaš v těchto letech pracoval jako tajný agent eh, státní, mm, státní bezpečnosti. Za druhé, proč pan Fazakaš nás neinformoval o o o tom, že před devěti lety v Maďarsku se účastnil, údajně se účastnil korupčního případu eh, při obchodování se zbraněmi. Bezpečnostní výbor eh, maďarského eh, parlamentu jej k tomu chtěl slyšet. A proč popřel, že když byl ministrem maďarské vlády, maďarský účetní, účetní dvůr neměl potíže s účetnictvím jeho ministerstva, zatímco veřejně na webových stránkách účetního dvora Maďarska se píše, že e, docházelo k nesprávnému zacházení s penězi právě na jeho ministerstvu. Takže proč popírá, že e, byl zapleten do případu korupce a případ špatného zacházení s našimi prostředky. Než předám slovo dalším, už jsem žádal kolegové, abyste hovořili stručně, protože pokud jeden z vás bude klást čtyřminutovou otázku, nebudou moci promluvit další kolegové. Už totiž uplynulo 30 minut pro pana Fazakaše, takže prosím. Nemondom, hogy köszönöm a kérdéseket, mert mindegyik olyan nemohu vám poděkovat za tyto dotazy, protože všechny tři dotazy vycházejí z obvinění, která musím odmítnout. Domnívám se, že s mojí morální bezvoností je vše v naprostém pořádku. Je škoda, že jsem tyto informace obdržela až před půl hodinou. Když jsem byl jmenován státním tajemníkem v roce 96, tak samozřejmě jsem prošel prověrkami Národního bezpečnostního úřadu a jakmile se vrátím domů, pošlu panu Dojčovi zprávu, na které se uvádí, že jsem se nikdy jakýmkoliv způsobem neúčastnil na působení tajných služeb. Skutečnost, že ministerstvo vnitra vedlo eh, ve mém jménu složku, to bylo naprosto přirozené u všech pracovníků ministerstev před pádem komunismu, ale to samo o sobě neznamená, že jsem byl agentem tajné policie. Když jsem pracoval pro firmu Daimler Chrysler, byl jsem zapojen do jednoho obchodu se zbraněmi na vyzvání, protože Eh, Národní bezpečnostní úřad eh, prošetřoval tento případ korupce a když mne vyslechli, tak se mi omluvili a odvolali veškerá obvinění proti mně. Do třetice. Nejvyšší kontrolní úřad Maďarska vždy hovořil velmi pochvalně o mém působení na ministerstvu ta obvinění, eh, osočení jsou byla už v roce 2002. Já jsem byl zvolen členem IPU, také členem, eh, respektive poslancem Evropského parlamentu a už jsem nikdy o těchto záležitostech, o těchto údajných nepravostech po roce 2002 neslyšel. Eh, bylo mi uděleno jedno z nejvyšších státních vyznamenání Maďarské republiky a mé kandidatury se zastala dokonce i opozice. Bylo to vyjádřením uznání za moji práci, takže mohu jedině zopakovat, že jsem naprosto morálně bezuhonný a jsem samozřejmě připraven odpovědět na případně další dotazy. Máte ještě 30 vteřin na dotaz? Vielen Dank, herzlich willkommen. Paní Kresle, mnohokrát děkuji, vítám vás, pane Fazakaši, známe se velice dobře. A bylo by dobré, pokud bychom dostali eh, vysvětlení těchto obvinění. To by bylo dobré pro budoucí práci. A věděli bychom tak, co můžeme ve výboru očekávat. Já si myslím, že spolu můžeme spolupracovat velice dobře, protože vy jste jediný, kdo zná eh, věc skutečně z našeho pohledu, z naší strany. Bylo by velice dobré, pokud byste tyto eh, obvinění mohl vyvrátit. Já bych chtěl odpovědět proti otázkou. Já se k tomu samozřejmě eh, postavím, vydám prohlášení, vyvrátím tato obvinění, možná ještě dnes. Já si myslím, že by bylo dobré, aby eh, bylo zapsáno eh, to, co jsem k těmto obviněním řekl. Paní Gresle už se známe velice dlouho a nikdy nebylo zmíněno, že v roce 2002 došlo k tomuto případu, a do kterého bylo zapojeni také jiné osobnosti, a, a který se týkal a, jedné složky na a, ministerstvu vnitra. Jednalo se o tedy spolupráci mezi ministerstvy a já si myslím, že by bylo dobré, aby tato věc byla vyjasněna. Děkuji. Děkujeme vám, pane Fazakaši, za toto slyšení. A přijdeme k dalšímu bodu. To je slyšení další eh, kandidátky, tentokrát jmenované litevskými orgány, a to paní Rasa Budbergite. Eh, Děkuji. Abych ještě uzavřel tu otázku, určitá fakta jsou nepopiratelná. Eh, pan Fazakaš neřekl pravdu. Všechny tři věci, o kterých jsem hovořil, jsou eh, pravdivé. Jaký bude důsledek? Budeme hodnotit zítra, nebo už můžeme teď poskytnout další informace, budeme eh, postupovat? Pan předseda, o tomto budeme hovořit až zítra při hodnocení. Dnes se koná pouze slyšení. Zítra eh, bude prezentace zprávy a hodnocení kandidáta. Yeah, sono Good Allora, benvenuta. Vítáme zde paní Rasu Bud- Budbergite. Chci vám ještě sdělit, že máte pět minut na dobrý večer. Máte tedy pět minut na úvodní slovo Následovat budou 10 minut eh, otázek od zpravodaje a posléze otázky dalších poslanců. Prosím, máte slovo. For Okay. Okay. Prego. and gentlemen, it's a great pleasure. Dámy a pánové, je mi velkou potěšení a velkou, velkým potěšením velkou ctí dnes eh, tu být s vámi, hovořit s vámi o tom, jak bych mohla přispět eh, k efektivnější zprávě rozpočtu Evropské unie v případě, že bych byla jmenována členkou Evropského účetního dvora. V roce 2006 eh, jsem již měla tu výsadu oslovit výbor pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu a podělit se o své zkušenosti o vztahu mezi litevským parlamentem a nejvyšším kontrolním orgánem ve snaze mm, efektivně posunout veřejné finance směrem ke zdravému řízení. Jsem přesvědčena o tom, že dnešní slyšení je vynikající příležitostí nastavit dlouhodobou spolupráci. Moje celá profesní kariéra byla spojena s veřejným sektorem, jakožto vykoná pracovnice na několika ministerstev a také ministerstvech a také na nejvyšším kontrolním úřadě, jsem řešila problematiku spojenou s řízením veřejných financí a veřejné kontroly. Očekávám, že moje profesní způsobilost je dostatečná, tedy předpokládám, že je dostatečná a mé zkušenosti a osobní kvality mi umožní ujmout se veškerých úkolů členky Evropského účetního dvora v souhlasu se smlouvami. Domnívám se, že hodnoty, kterými jsem se řídila pořád do let, mi umožňují dobře chápat význam toho plnit očekávání občanů, totiž eh, očekávání života v efektivnější unii. Jakožto generální kontrolorka jsem působila nezávisle, byla jsem objektivní a nestraná. Ráda bych vás ujistila, že v případě že budu jmenována členkou Evropského učitního dvora, opět moje činnost bude vedena nezávislostí a bude se řídit kontrolními normami, normami pro výkon kontroly a také etickými požadavky. Eh, své působení na EUD bych viděla ve dvou oblastech. Nejprve bych se striktně řídila mezinárodních norem pro kontrolu a mezinárodních postup, a postupů pardon, eh, zavedených EUD. Druhá oblast potom by byla efektivní práce mne jakožto individuální členky EUD, jakožto také členky kolegia, kontrolorů. Proaktivně bych se účastnila všech činností, které by umožnily dosažení, strat, dosahování strategických cílů EUD, um, optimalizaci dopadů kontrol a zlepšení efektivity činnosti. Podle mého názoru by bylo možné činnost um, EUD zlepšit v následujících oblastech. Zlepšení zajišťování kvality a um, kontrol v této oblasti, dále optimalizace auditu, auditních a dalších zdrojů, kontrolních a dalších zdrojů a také provádění výkonnostních auditů jakožto katalyzátor provodící změny. Pokud bych byla jmenována, snažila bych se zlepšit spolupráci s komisí, parlamentem a členskými zeměmi. Domnívám se, že spolupráce potřebujeme jednak proto, abychom, eh, abychom eh, nezdvojovali činnost, aby nedocházelo k různé interpretaci právních eh, aktů. Spolupráce s národními orgány je zásadní. Znám to ze svých pěti let spolupráce s Národním parlamentem. Jedině dobře fungující cyklus veřejné zodpovědnosti, kdy všichni hráči znají svoji odpovědnost, svoji roli a přesně se drží dohodnutých pravidel, tak jedině to vytváří předpoklady pro efektivnější řízení veřejných financí. Já zásadně podporuji vaše, vás, ctěné poslance výboru Kokobu, v návrhu organizovat diskuzi ohledně národních řídicích prohlášení, ohledně struktury DASu, ohledně rizika tolerovatelné chyby na základě eh, vyváženosti či analýzy nákladů a výnosů a také ohledně zjednodušení pravidel. Tyto otázky jsou již dlouho na programu pracovních schůzek EUD Evropského parlamentu, Evropské komise a také nejvyšších kontrolních institucí členských zemí. Ovšem stále ještě nemáme jasnou odpověď na tyto otázky. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem velice ráda, že mám dnes tuto příležitost vás ujistit, že budu hledat možné odpovědi, budu společně s vámi hledat řešení a že přitom eh, budu velice pozorně naslouchat vám, jakožto zástupcům občanů Sjednocené Evropy je třeba zaměřit se na včasnou, na včasné plnění cílů. Doufám, že se mi podaří přispět k činnosti EUD. Já jsem přesvědčena, že to je jedna z nejprofesionálnějších eh, kontrolních institucí ve veřejné sféře. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše dotazy. Děkuji, slovo má paní Alea Sender, co by zpravodajka. Pane předsedo, Vítejte, paní Budbergajte, do našeho výboru. Vy jste dobrým příkladem toho, jak náměstkyně ministra spravedlnosti nebo vnitra může být dobrým eh, kandidátem a stát se vynikajícím členem účetního eh, dvora. 80 eh, rozpočtu Evropské unie je spravováno společně. Dochází k nesymetričnosti. Zodpovědnost eh, za audit Eh, u účetního dvora a národních kulturních eh, úřadů ještě nejsou vyřešeny. Tento systém to ještě není. Máte nějaké nápady, jak toto vyřešit? A také 1. ledna 2010 padl návrh, aby Národní kulturní úřad eh, vedl follow-up kontroly. A my bychom byli rádi, aby něco takového se činilo i na Evropském účetním dvoru přemýšlet o něčem takovém jako eh, budoucí možná členka účetního dvora? Nors atsakomybė už biudžeto, ES biudžeto įvykdymą yra. Děkuji. Odpovědnost za implementaci rozpočtu EU je rozdělena mezi komisi a členské státy. Odpovědnost není ale rozdělena stejným způsobem, rovným způsobem byla stanovena určitá pravidla a to ve smlouvě. Dnes mohu říci, že členové účetního dvora by měli převzít odpovědnost a změnit ustanovení smlouvy. Já si myslím, že je zde určitá možnost zlepšit auditní činnost, která probíhá v uvnitř členských států. Je zde skutečně mnoho prostoru pro zlepšení uvnitř kontrolních úřadů členských států. Hovoříme především o auditních systémech a ověřování auditních činností. Dále se jedná o kontrolu toho, zda se správným způsobem využívají finanční prostředky EU. Evropský účetní dvůr by měl spolupracovat lépe s národními kontrolními úřady a měl by lépe využívat výsledků jejich práce. Vím ale, že je to těžké pro účetní dvůr, aby převzal funkci nejvyššího kontrolního úřadu kontrolního orgánu. Musíme zde mít na paměti ustanovení smlouvy a případné změny smlouvy. Musíme ale mít na mysli také efektivní využívání zdrojů. K tomu já bych chtěla přispět. Ano, vidím, eh, že máte spoustu dobrých úmyslů, ale v praxi se pak věci komplikují. Vy ve vašem dotazníku hovoříte o tom, že byste mohla jít eh, dál než za pouhý technokratický eh, postup. Řekla jste, že jste pro aktivní účast všech aktérů na základě úkolů, které jim náleží a eh, práva povinností, které jim náleží aby tak vznikla správná kultura finančního řízení. Je to jen projev dobré vůle z vaší strany, nebo už máte jasnou představu a nástroje, eh, které by vám umožnily přejít z technokratického eh, k tomu, aktivního, k tomu aktivnímu eh, přístupu k věci? Jedná se o to, aby všichni aktéři se chovali podle jasně daných pravidel. Až tikrai dar noriu pakartoti Já bych chtěla ještě jednou zopakovat, že Lisabonská smlouva podporuje spolupráci mezi účetním dvorem a národními institucemi. Odpovědnost za audity ale spadá do rukou účetního dvora. Já ze své zkušenosti mohu říci, že národní orgány, stejně tak jako mezinárodní orgány, ne vždy a chápou, jak důležité je využívat prostředku nejefektivnějším způsobem. Hovoříme především o národních kontrolních úřadech. Naším cílem je, abychom si uvědomili, že je třeba efektivním způsobem využívat výsledky auditu. Účetní dvůr by a měl využívat informací od národních kontrolních úřadů a měl by mít eh, důkazy toho, že výsledky, které dostává od kontrolních úřadů, odpovídají skutečnosti. My se snažíme a tímto způsobem pracovat Cílem je zavést určité změny ve struktuře prohlášení o věrohodnosti a je třeba zamyslet se nad tím, jak nejlépe využít výsledky obdržené od členských států. Když se podíváme na a e, chyby nebo porušování pravidel. A největší část porušování těchto pravidel spadá do kompetence členských států. Bohužel na tomto místě ale nemůžu být specifičtější, nemohu říci, co bych udělala, kdybych byla členkou účetního dvora a konkrétně. Já si myslím, že bychom se měli společně snažit hledat odpovědi. Měli bychom mít jasné nástroje, které nám umožní postupovat legitimně a efektivně využívat evropských prostředků. Chci poprosit paní Budbergite, aby ho odpovídala stručněji, protože je to ještě celá řada zájemců, kteří chtějí klást dotazy. Eh, paní Ayla Sender, vy jste hovořila o eh, neustálé výměně a spolupráci výměně tedy údajů mezi NKU a účetním eh, dvorem. Jaká je tedy nezávislost jedných úřadů na druhém? Smlouva mm, uděluje povinnost spolupracovat s účetním dvorem a národními kontrolními úřady a současně také si uchovat nezávislost. Já vás mohu ujistit o tom, že Vzhledem k tomu, že jsem eh, byla eh, na eh, nejvyšším kontrolním úřadě, tak vím, co to znamená, že jsem ji vedla, tak vím, co to znamená být nezávislá. A spolupráce možná dnes není dostatečně blízká, protože instituce se příliš se řídí limskou deklarací, která hovoří o nezávislosti auditovaných či kontrolovaných orgánů. A kontrolu, který provádí audit. Proto je nyní eh, třeba posílit spolupráci mezi účetním dvorem a národními kulturními úřady. Myslím, že eh, každý eh, kontrolní orgán by si měl uchovat nezávislost, ale není to zcela absolutní věc. Instituce si může zachovat nezávislost, ale musí být někomu zodpovědná. Zodpovědnost znamená především být zodpovědní eh, svému eh, národu nebo zástupcům, eh, kteří jsou zvoleni lidem, ať už to je tedy, nebo národem, ať už to je Národní parlament či Evropský parlament. Musíme si tedy uchovat nezávislost, ale současně Eh, si myslím, že účetní dvůr a nejvyšší kontrolní úřady musí eh, splnit legitimní očekávání obyvatel. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že bychom neměli činit nějaké předčasné závěry, ale přece bych rád vyjádřil svůj názor, totiž to nejpozitivnější hodnocení naší kandidátky, paní Razy Budbergete, která má obrovské zkušenosti. Já sám ji znám už pět let a za těchto pět let se jí podařilo vytvořit naprosto nový systém kontroly v Litvě. Tento systém je vysoce kvalitní, je dobře zaštítěn odbornými zaměstnanci a navíc je Litevský nejvyšší kontrolní úřad depolitizován. To je nesmírně důležité. A dále je to, myslím, jediná žena mezi devíti kandidáty na poslana EUD. Všechny, všem nám leží na srdci efektivní nakládání s penězi daňových poplatníků. Jak vy toto vidíte? Je to řízení efektivní? nemá mnoho času, takže nechci zacházet do některých politických aspektů, jako je, eh, jako je reforma rozpočtu nebo reforma společné zemědělské politiky. Rovněž se nebudu zmiňovat o provádění finančního nařízení, ale ráda bych zmínila stanovisko EUD z roku 2009, které se týká plnění rozpočtu EU. Navzdory pozitivnímu hodnocení a nejnovějším pozitivním trendům, které jsou popsány v dokumentu Evropského účetního dvora o plnění evropského rozpočtu, tak navzdory tomu musíme připustit, že existuje celá řada oblastí, kde situace není optimální. Některé operace nejsou zákonné, nejsou řádné. Sami jistě víte o některých skutečnostech, skutečnostech. Především je třeba zmínit výdaje z fondu soudržnosti. Jde o třetinu evropského rozpočtu. A právě v této oblasti identifikujeme nejvíce chyb, 11 Můj názor jakožto generální kontrolorky je, že 11% není tolerovatelné procento. Účetní dvůr každý rok vypracovává doporučení o zlepšování, zdokonalování kontrolních systémů. Domnívám se, že tato doporučení, každoroční doporučení, jsou i nadále velmi důležitá. Ráda bych také vyjádřila svoji spokojenost tím, že komise a členské země vyvíjejí úsilí ve snaze zdokonalit systém. Evropská komise pracuje na akčním plánu. Ten se také ještě žádá další zlepšení. Ráda bych rovněž uvedla, že pravidla jsou dosti složitá. Je třeba zjednodušit postupy, zejména ty, které se týkají způsobilosti nárokovatelnosti některých výdajů. Neexistují přesná kritéria a proto narážíme na problémy. Je tady třeba se zamyslet nad možností, jak celý systém zjednodušit, vyjasnit je dále pro všechny a zajistit tak, přispět tak tedy k legitimnímu nakládání z prostředky. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní Budbergite, já vítám vaši odbornou způsobilost, jakožto generální kontrolorky Litvy. Myslím, že jste ve velice dobré e, pozici stát se členkou Evropského účetního dvora. Těším se na budoucí diskuse s vámi. Zmiňovala jste se o nezávislosti. A mne by zajímalo, mne by zajímal váš názor na EUD jakožto další evropskou instituci, která by byla s financováním ze stejného rozpočtu jako ostatních institucí. Můžete zajistit, že taková instituce je skutečně nezávislá? A moje další otázka se týká vaší odpovědi na otázku 7, kde říkáte, že nebudete akceptovat žádné kompromisy, pokud je o zákonnost, řádnost, na tož pak případy podvodu a korupce. Domníváte se, že aktuální DAS je kompromisem, pokud je o zákonnost a řádnost rozpočtu, když velká část, u velké části rozpočtu je negativní výrok. Jistě jako kontorka znáte význam slova negativní, adversary v angličtině. A moje otázka zní, vyvinula byste maximální úsilí pro to, aby se finanční da z jednotlivých členských státy, států zveřejňovaly, stejně jako v případě komise? Otázka týkající se nezávislosti eh, nejvyšších, eh, nejvyššího kontrolního úřadu nebo účetního dvora tedy nejvyššího kontrolního úřadu na národní úrovni, eh, je velice podstatná. Národní kontrolní úřad v Litvě dostává ale peníze od vlády. Situace je tedy stejná jako na úrovni EU. Musíme být tedy eh, trochu závislí na ministerstvu financí, ale na základě svých zkušeností vás mohu ujistit, že Evropský účetní dvůr je financován stejným způsobem, ale neměl by být ovlivňován institucemi, které přispívají k využívání rozpočtu. Já zcela respektuji všechny staré členské státy, ve kterých kontrolní úřady jsou financovány přímo podle tradic těchto zemích. To samozřejmě zajišťuje větší nezávislost. Já jsem sledovala výsledky zprávy EUD, DAS i speciální zvláštní zprávy. Podívala jsem se na výsledky této práce a jsem si jistá, že Evropský účetní dvůr je zcela nezávislý. nezávisí na rozpočtovém systému, nezávisí na tom, jak získává své peníze. Mohu vás ujistit, že jakákoliv korupce, jakékoliv podvody představují největší ohrožení pro demokracii a hospodářský rozvoj jakékoliv země a jakékoliv unie. Já jsem pracovala ve veřejném sektoru velice dlouhou dobu. A vždy jsem bojovala proti jakýmkoliv příkladům podvodů nebo korupce. Jsem přesvědčena o tom, že pokud na národní nebo evropské úrovni se setkáme s korupcí nebo podvody, myslím si, že je velice dobré, že tyto případy jsou stále řidčí. Samozřejmě k ním dochází, ale ve chvíli, kdy auditoři plní své úkoly a dodržují mezinárodní auditní standardy, A ačkoliv nejsou přímo odpovědní za boj proti korupci, to je zodpovědnost jakékoliv institucu, která je financována a, z národního rozpočtu. každý e, kontrolor, každý auditor plní své úkoly, které se snaží hájet práva našich občanů. Pokud jde o vaši třetí otázku, já jsem připravena a zveřejnit jakékoliv finanční zájmy, které mám já nebo moje rodina. A mohu vás ujistit, že v současné době stále ještě plním úkoly hlavní auditorky v Litvě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 byli blíže, mohli lépe bojovat proti eh, nesrovnalostem v účtech, eh, v transakcích, ale obávám se, že nebude tak snadné najít společné řešení pro 27 členských států. Je to jen možnost, není to mm, povinné. A pro dnešek myslím, že je nutné, abychom spíše přemýšleli o blízce spolupráci mezi eh, OLAFem, Eurojustem a některými národními orgány zaměřenými na procesování práva. Pan Deutsch. Kedves tagjelölt asszony, itt a vidám lóve. Paní eh, kandidátko, Čas běží a konkurence je stále ostřejší. E, je těžké položit e, v sedmi vteřinách něco o evropské situaci a ve čtyřech sekundách mít odpověď. Mám ale několik dotazů. Za prvé, jaké je vaše pojetí těch eh, odvětví eh, výdajů, které je třeba nejvíce kontrolovat v rozpočtu Evropské unie v následujících letech. A druhá otázka, vy jste uvedla, že výměna názorů o evropské politice se těžko provádí v rámci veřejného eh, slyšení. Myslíte si ale, že je možné mít skutečný vliv na evropskou politiku i na komisi a radu i na parlament a ovlivnit to, aby mm, rozpočet byl kontrolovatelnější, transparentnější. A na závěr bych rád řekl, že jsem rád, že mezi všemi kandidáty máme eh, alespoň jednu ženu. Navíc eh, se slaví svátek žen teď v březnu. Atsakant į jūsų pirmą klausimą, aš norėčiau pasiremti paskutinę e, Europos... Odpověděla na vaši první otázku. Ráda bych hovořila o zvláštní zprávě účetního dvora, která identifikovala hlavní rizikové oblasti pro Evropskou komisi a hlasím s jejich názorem. Především kontrolní systémy je třeba posílit. Za druhé, co se týče eh, tolerovatelné míry rizika, musíme se zaměřit na to, kolik stojí eh, kontrola, když například máme na mysli Eh, fondy soudržnosti nebo fondy zemi, zaměřená zemědělství. V některých případech je to 0, něco nebo 5 za cenu kontroly. Takže eh, komise podle mne by se měla řídit takovýmto doporučení. A druhá věc, o které chci hovořit, Bylo by eh, rozumné zjednodušit pravidla, zejména ohledně přípustnosti eh, projektů. Většina nesrovnalostí se neodehrává na úrovni Evropské komise, ale na úrovni plnění v členských státech. A proto si myslím, že právě těmito směry bychom se měli zaměřit. A ještě k tomu, jakým způsobem bychom mohli zajistit, aby finanční prostředky byly užívány účinněji a jak bychom mohli spolupracovat na tom, abychom zajistili, že peníze z evropského rozpočtu se využívají eh, eh, podle eh, právních předpisů a efektivně. Především je třeba zajistit, že zde bude dialog. A musíme se dobře připravit na každé nové finanční období. Účetní dvůr prohlásil ve své poslední zvláštní zprávě, že nyní v roce 2010 už musíme myslet na další finanční období 13 a dál. A já bych se chtěla nyní vrátit ke své národní zkušenosti, zkušenosti z národní úrovni. Z roku 2007 až 2013 tohoto období eh, mohu říct si to, že toto období bylo dostatečně připraveno Ehm, když toto finanční období začalo, byla ještě velká část práce nepřipravena v členských státech, proto je třeba si je připravit za včasu. Paní eh, Budbergite, vy jste po paní Grybauskajte druhou ženou, kterou eh, z Litvy znám. Eh, to jsem velice ráda. Těším se na spolupráci s vámi. Chtěla bych se vás eh, zeptat. Litva je problematickou zemí, pokud jde o korupci. Pokud se podíváme na barometr korupce Transparency International, Litva eh, zde má skutečně vedoucí postavení. A co jste během své kariéry udělala pro to, abyste bojovala proti eh, tomuto problému? A co byl největší, největší úspěch v této oblasti pro vás? Lietuvos audito institucija nėra tiesiogiai. Litevský kontrolní úřad není instituce, která by nesla odpovědnost za boj proti korupci. Máme proto v Litvě dva orgány. Jednak zvláštní vyšetřovací služba, která řeší případy korupce, a dále finanční kriminální policie, která řeší oblast podvodu. Litevský kontrolní úřad má dohodu s oběma těmito orgány, na jejím základě spolupracujeme. Největší, největší úspěch, který mohu zmínit, je tento. Veškeré materiály, které předáváme finanční kriminálce, byly skutečně, nebo jsou vždy skutečně prošetřeny a e, často se nakonec těchto případů ujímá OLAF. A v řadě případů na základě takovéhoto vyšetřování byly prokázány podvody. Bylo více do případů, kdy jsme kontrolovali používání prostředků z fondu SAPART. Zaznamenali jsme celou řadu podvodů, při nakládání s těmito prostředky. Informace jsme předali finanční policii a potvrdilo se, že skutečně šlo o podvody. Například jeden podnik vydával falešné dokumenty a musel poté uhradit eh, vzniklou ztrátu. Měli jsme zde už rozhodnutí Evropského soudního dvora v této otázce. Co byste k tomu řekla? Lietuvos Respublikoje veikia tokia pati teismų sistema. Máme stejný právní systém v Litvě jako ve všech ostatních demokratických zemích. Máme soudy s všeobecnou příslušností a soudy, soudy správní. V případě korupce a případy podvodů řeší všeobecné soudy. Věřím, že naše soudy jsou dostatečně nezávislé a demokratické. Pokud jsou dostatečné důkazy, tak eh, potom ten eh, případ u soudu se řeší spravedlivě. Nyníž povoláme dalšího kandidáta, kterého nominují malské orgány, to je pan eh, Luis Galea. Vítám zde pana Galeu a nyní mu poskytneme pět minut na prezentaci. Prosím, máte slovo, pane Galeo. Thank you, Mr. President. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Budu hovořit velice stručně svým vlastním jazykem nejdříve. Grazie li Rád bych vám poděkoval za pozvání, abych vám mohl předložit svou kandidaturu na člena účetního dvora. Jak jste viděli v mém životopise, mám velice eh, bohaté zkušenosti. Eh, byl jsem také politik, a to již od mládí jsem se zabýval politikou. Narodil jsem se pár let po válce. Pocházím z rodiny, která má devět dětí. A studoval jsem hudbu, mám rád kulturu, umění. A posledních 13 let jsem přednášel na univerzitě o Eh, sociálním právu, pracovním právu, na právnické fakultě a také jsem také na fakultě ekonomiky. Eh, dosáhl jsem nejvyšších eh, funkcí ve vládě na Maltě. Měl jsem přímou úlohu v rozhodování a v tvorbě politiky na celostátní úrovni. Také jsem byl předsedou společného výboru mezi Evropskou unii a Maltou, tedy tohoto společného parlamentního výboru. Poslední 40 let eh, pracuji v politice, hm, pracoval jsem v parlamentu, 20 let jsem byl ministr a poslední dva roky jsem eh, byl eh, předseda parlamentu na Maltě. Mám celou řadu různých funkcí. Eh, ohledně politiky vnitra, eh, na ministerstvu vzdělávání a kultury, ministerstva zdravotnictví, díky čemu jsem získal široké zkušenosti. A Byl jsem také zodpovědný za velikou část, důležitou část malckého národního rozpočtu. A mm, spolupracovali jsme s vysokými úředníky na plánování rozpočtu, na vytváření eh, podnikového plánování a na tom, jak je třeba provádět projekty, aby eh, byly realizovány podle eh, těch nejlepších eh, správních principů a finančních zásad. Měl jsem velmi důležitou úlohu ve reformě veřejné služby na Maltě a také reformě eh, penzijního systému. Také jsem byl členem vlády eh, a skupiny zaměřené na přistoupení Malty do EU a také členem skupiny eh, pro eh, rozpočtové priority a tvorbu rozpočtu. Byl jsem jednomyslně zvolen předsedou parlamentu. Eh, v parlamentu jsem už důsoval o to, aby patřičným způsobem byla přeskumana z práce vlády a Vzhledem k tomu, že Národní, kulturní, eh, pardon, Národní kontrolní úřad Malty a ombudsman eh, Malcký eh, jsou ve zodpovědnosti Malckého parlamentu, tak jsem také spolupracoval s těmito osobami úřady. Když mě nominovali malcké úřady, říkal jsem si, že v tuto chvíli je velice důležité využívat zkušenosti, které jsem načerpal z této oblasti. A v tomto světě, který se tak rychle mění, je třeba dbát na spolupráci všech politických institucí a jsem přesvědčen, že zodpovědnost je velice důležitá součást činnosti, tak aby občané měli důvěru v politické instituce, jako takové. Myslím, že zkušenost všude ukázala, že kde není zodpovědnosti, tam eh, není ani kontroly a obráceně, kde není kontroly, tam není zodpovědnosti. Pokud není žádná kontrola, tak se člověk musí ptát, kde vlastně spočívá eh, demokratická síla. A právě v tomto kontextu bych chtěl pracovat, zaměřovat se na tuto kontrolu. Je totiž třeba posílit legitimitu eh, tím, že politické instituce a eh, vlády a politici budou nést odpovědnost. Předseda, děkuji vám, paní Aleja Sender má slovo. Děkuji vám. Vítejte mezi námi, eh, pane Galeo. Já bych chtěla vyzvihnout některá témata, o kterých jste se nemohl šířit, protože jste neměl příliš mnoho času. Vy jste uvedl, že se specializujete právě na právo, na pracovní právo. Proto bych ráda detailněji věděla, co nám o tom můžete eh, říci. Vy jste pracoval v parlamentu, Eh, Pracoval jste v mnoha výborech parlamentní, například pro kontrolu rozpočtu. Konkrétně, jaké aktivity jste rozvíjel pro kontrolu rozpočtu a ještě je, jsem si všimla jednoho rozporu, mohl byste nám ho vyjasnit. Ve vašich odpovědích jste uvedla, a mě, na mě to zapůsobilo, protože vy jste hovořil o velice dlouhé ministerské kariéře, kterou máte což je naprosto legitimní. A také jste napsal, že proces absolutaria e, eh, nikdy nebyla aplikována. V vašem případě e, v dopise eh, jste uvedl, že tisk nemluvil úplně vždycky pravdu a uvádíte, že došlo ke kontrolám, eh, ke kontrolám nad eh, orgány, eh, které jste měl ve své, ve své působnosti, když jste pracoval na ministerstvu vzdělávání a školství. Můžete mi prosím vyrovnat tu, vy, vysvětlit tuto nesrovnalost mezi tím, co tedy se zmiňujete o tisku a těmito kontrolami. A jaké procento smluv o kterých se hovoří v o něch článcích, šly do oblasti, které vy spravujete, těch dvou obvodů. Děkuji vám, děkuji. Vezmeme to jedno po druhém. V oblasti kontroly rozpočtu se jedná o různé etapy. Já jako ministr společně s úředníky na ministerstvu se musel zajistit a zajišťoval to, aby plánovací proces především eh, byl eh, solidním a eh, zdravým procesem a v rozpočtu bylo třeba zajistit, aby odhady byly realistické a aby tyto odhady byly přísně kontrolovány co doplnění cílů a v této etapě dochází tedy k procesu, který bych mohl technicky nazvat proces eh, rozporování mezi mnou a tedy eh, týmem našem ministerstvu a týmem na ministerstvu financí. To je taková oblast, ve které v té první eh, etapě Eh, vytváření rozpočtu se, mm, se odhady rozporují, hovoří se o cílech, hovoří se o tom, jaké částky by byly realistické, eh, zda je vhodné touto částkou podpořit eh, programy a podobně. A pak už se stane rozpočet součástí eh, vládního návrhu a diskutuje se posléze v parlamentu. V parlamentu pak já musím vysvětlovat eh, jednotlivé eh, řádky rozpočtu a motivovat uvádět zdůvodnění pro jednotlivé částky. A s parlamentní kontrolou tedy zajišťujeme také správné plnění rozpočtu. Abychom zajistili plnění rozpočtu, je třeba kontrolovat na různých úrovních. Je to teda interní kontrola v rámci ministerstev, ale také vládní, celovládní systém vnitřní kontroly a šetření roz, eh, plnění rozpočtu, což je trvalý proces. Někdy se zaměřuje na nějakou konkrétní oblast, ale je to prostě trvalý proces, který eh, kontroluje provádění rozpočtu a není eh, poprvé, co na úrovni tedy vysokých představitelů různých ministerstev, ale i na úrovni ministrů jako takových. E, tento proces e, poukazuje na určité oblasti. Jakmile tento proces je dokončen, tak, tak přichází e, generální kontrolor vlády. A pak je tu ještě Národní kontrolní úřad, který začne svůj běžný proces všetření a zkoumání účtů, zkoumá různé stížnosti a různé další aspekty. O rok a půl později přichází tedy zpráva, která je předložena parlamentu a ta je podrobně prodiskutována eh, ve výboru pro kontrolu rozpočtu. Když hovoříte o absolutoriu, myslím, že jsem eh, pochopil špatně tu otázku v dotazníku, protože my nemáme v našem systému žádný formální akt, eh, který by se vztahoval k předsedovi eh, parlamentu nebo nějakému jinému eh, politikovi tohoto typu, který by mu udával, uděloval absolutorium, nějaký certifikát o tom, že právě správně provedl své, své funkce. To moje funkce není podniková, není mm, obchodní, a proto mě neudělují žádný takový mm, certifikát. Za mou 20-letou kariéru ministra byla celá řada akcí a programů eh, a pokud se ptáte, zda tyto programy byly mm, regulérně kontrolovány našimi kontrolními orgány, tak musím odpovědět, že ano. A certifikáty eh, těchto kontrolních úřadů na různých, eh, v různých oblastech, v různých oblastech politiky eh, jsou pozitivním vyjádřením kontrolního úřadu. naše ta různá ministerstva jsou poměrně eh, široká, spraví velkou část rozpočtu. Někdy docházelo k určitým eh, poznámkám nebo výhradám kontrolního úřadu ohledně určitých nedostatků, ale v podstatě bylo dáno absolutorium těm ministerstvům. Vaše otázka, na, eh, která se týká článku, o kterém jste ohovořila toho dopisu, Bohužel to byl článek, který uváděl určitá tvrzení, eh, která se projevila jako zcela nepodložená. Ten článek, který mohu také předložit předsedovi výboru, pokud si to přejete, můžete mít kopii tohoto článku. je mé poznámky k tomuto článku. Chci vysvětlit především to, že článek se vztahoval ke dvěma případům. Jeden se vztahuje k věci, která se udala před 23 lety. Šlo o případ, který byl plně eh, přeskoumán a vyšetřen naším eh, Národním kontrolním úřadem. A ten náš kontrolní úřad ve své zprávě, která byla uveřejněna, dokonce se ani nezmiňuje o mně osobně nikde. V této zprávě kontrolní se hovoří o určitých slabinách, protože se jednalo o nový program, o nový systém, který potřeboval kvalifikovaný personál, aby mohl být správně řízen, ale ten Národní kontrolní úřad neseznal jediný důkaz nebo nějakou výhradu, který eh, by svědčil negativně proti mně. Tento případ byl přeskoumán také trvalou, eh, trvalou protikorupční komisí a závěrem této komise bylo, to byl velice kategorický závěr, a závěrem tedy bylo, že není žádného důkazu o tom, že bych byl zapleten do něčeho eh, nelegálního či nesprávného. Naopak z vyšetřování vyplynulo, že já jako ministr jsem se nikdy nezapletl do každodenního řízení daného programu a že jsem eh, neovlivňoval eh, manažerské rozhodování v daném programu. Velice jasně vyplývá z té zprávy, že jsem dělal to, co jsem měl jako ministr, že jsem tedy uváděl všeobecné směry, strategické směry, že jsem tedy vykonával také dohled. A Národní kontrolní úřad se zmiňuje tedy o některých e, nedostacích a já jsem zajišťoval to, že e, všechny kontroly budou náležitě eh, provedeny po, eh, tomto, eh, po této zprávě kontrolního úřadu. A to se také posléze objevilo v tisku. Celá tato situace byla opět přeskoumána na, Národním kultur, kontrolním úřadem. A není v této zprávě žádná reference ke, k mé vlastní osobě, Před deseti lety jsem založil nadaci pro školy a to byla úplně nová organizace. Byl to první eh, rok eh, té přípravy a je jasné, že když začíná svou činnost nějaká nová organizace, tak než tam všechno vyjasní, tak může mít určité administrativní nedostatky. A kvůli těmto administrativním nedostatkům došlo tedy e, v jiných oblastech e, k určitým nesrovnalostem, ale já jsem nikdy se neúčastnil udělování žádných smluv. Všechny smlouvy byly uděleny na základě zákona nebo pravidel pro veřejné zakázky v naší zemi. Vše bylo náležitě prošetřeno. Kdyby se zjistilo, že jsem porušil v tomto případě pravidla, a došlo k tomu, že eh, lidé, kteří porušili pravidla v té době, tak byli potom propuštěni, ti, kteří za to byli zodpovědní. Ale hovoří se o čtyřech milionech eh, malských liber ale 95% z toho byly eh, platy, to byly mzdy. To eh, obvinění, které padlo, bylo nezodpovědné, bylo nepodložené, protože nemůžete se dopuči, dopustit nesrovnalosti finanční tím, že eh, platíte mzdy, protože ty jsou zpracované na počítači. Ohledně procent, která byla uvedena v Mal- na Maltě funguje určitý systém pro procentního hodnocení. Já bych se dostal pod 2%. Eh, Lei deve essere però più breve, perché non hai... Prosím, eh, buďte trochu eh, stručnější, abychom měli čas na dotazy odpovědi. Pan Chacimarkakis. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve gratuluji ke 100%, které jste dostal při hlasování v parlamentu. To je velice dobré. A váš předchůdce z Malty, pan Bonici, byl skutečně velký znalec tohoto oboru. Mě by zajímalo, jak moc konzultujete s panem Boničím, jak se ním jste v kontaktu, protože by bylo dobré, aby eh, vám předal instrukce do vašeho funkčního období. Dále bych se chtěl zeptat, eh, jak eh, hodnotíte politické aspekty vaší práce. Vy jste politik a já jsem velice rád, že zde máme někoho, kdo je politik a kdo může situaci hodnotit z politického hlediska. V nedávné době máme příklad Řecka, kde státní kontrola vedla k tomu, že se Řecko dostalo do krize. A myslíte si, že byste měl v takovémto případě ve svém budoucím postu zasahovat? Vím, že je to politická otázka, ale zajímalo by mě to. Pokud je o koordinaci s panem profesorem Boničem, první věc, kterou jsem udělal, když jsem byl informován o tom, že mácké orgány uh, hodlají navrhovat mne na tento post, tak jsem se s ním sešel, podiskutoval jsem s ním, byl tak laskav, že mne uvedl do tématu, do situace, řekl mi, jak to chodí na EUD, jaké tam jsou nastavené mechanismy. Vím, že pan profesor Bonici, Boniči si vedl velmi dobře jako člen EUD a já doufám, že se budu moci poučit z jeho zkušeností a navázat na ně. Pokud je o mé politické zkušenosti, jak jsem již uvedl, ten druh zkušenosti, jaký mám já, znamenal, že jsem se zabýval um, ekonomikou, hospodárností, efektivností z hlediska někoho, kdo chce dělat to nejlepší jako na to nejlepší pro svoji vlastní zemi. Zabýval se se otázkami souladu, zákonnosti, řádnosti z tohoto úhlu pohledu. A pokud se na základě vašeho rozhodnutí stanu členem EUD, pak se budu moci zabývat stejnými otázkami, ovšem z odlišné pozice. A myslím si, že důležité, aby někdo s politickou zkušeností, s politickou myslí, s právnickou myslí, někdo, kdo zažil řadu situací, kdy já jsem musel přímo řešit otázky eh, souladu řádnosti zdravého finančního řízení a tak dále. Takže dobře chápu, jaké jsou dopady například toho, pokud máme složitá pravidla. Protože nakonec to vlastně kontrolujeme. Kontrolujeme zprávu, administrativu, ta hutná témata, hutné účinnost administrativy. Já se domnívám, že někdo eh, s mými kvalifikacemi, zkušenostmi a dovednostmi bude schopen kvalitně přispět eh, k činnosti kolegia členů Evropského účetního dvora, tak abychom si učinili lepší představu o tom, jak naplňovat poslání EUD a jak také sloužit lépe Evropskému parlamentu i radě. Děkuji, pan Makovej paní Makovej, pardon. Děkuji, pane Galea, za to, že jste po první otázce vyjasnil ty zvěstě, které kol- kolovaly. Já jsem spokojená s vašimi kvalifikacemi, respektive s vaší kvalifikací. Jenom jednu stručnou otázku, pokud dovolíte. Podle vás, které oblasti výdajů si žádají zvláštní pozornost a zvýšený přeskum ze strany EUD? A druhá otázka. Veřejné zakázky jsou nejrizikovější oblastí pro korupci, pokud je o prostředky Evropské unie. Co byste učinil proto, abyste zabránil či předcházel korupci a podvodům v oblasti veřejných zakázek, samozřejmě v souhlase s vašimi pravomocemi jakožto člena EUD. A dále, spíše prohlášení než otázka, hovořil jste o efektivnosti a účinnosti a řekl jste, že pokud byste byl členem EUD, zabýval byste se tímto velice dopodrobná. Já s vámi souhlasím a pozbudila bych vás k tomu. Potřebujeme se zabývat, potřebujeme vyhodnotit efektivnost a účinnost, respektive účelnost a účinnost programů financovaných Evropskou unii. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Zvláštní oblast evropského rozpočtu. Eh, nebo konkrétní oblast. Já si myslím, že jsou některé oblasti, kde je riziko vysoké, což potom má i dopad na celkové DAS, protože ze zpráv EUD vyplývá, že dochází ke zlepšení v některých oblastech. Máme už pozitivní stanovisko EUD k učetnictví. Eh, které údajně představují tedy eh, spravedlivý obraz situace a výsledku hospodaření. Dále došlo k zlepšení v oblasti zákonnosti a řádnosti, a to v celé řadě oblastí tematických, ale pak, když se podíváme na něco tak zásadního, jako je oblast soudržnosti, tak tady narážíme na určité problémy. Já nejsem zatím členem EUD a nikdy jsem tam ještě nepůsobil, musel bych se ještě projít eh, tou křivkou učení pod vedením eh, služebně starších členů EUD, ale vím, že eh, učenímu dvoru velice leží na srdci identifikovat tyto vysoce rizikové oblasti a u těchto oblastí tedy si nastavit nějaký lepší mechanismus. Není tady pochyb o tom, že Evropský učení dvůr se snaží distribuovat své zdroje tak, aby více pozornosti mohlo být věnováno snaze identifikovat pro potřeby Evropského parlamentu a rady, eh, jaká je situace v těch rizikových oblastech, eh, jaký je základ nezákonností a nesrovnalostí, co by bylo možné doporučit. Přirozeně souhlasím s vámi, že je zde otázka veřejných zakázek, která je velice citlivá já to sám znám. I u nás na Maltě někdy problematika veřejných zakázek je oblastí, kde je velice důležité zajišťovat zákonnost a řádnost. A pokud je o podvody, to je velice citlivé téma. Domnívám se, že za prvé, když si přečteme smlouvu či smlouvy, zjistíme, že odpovědnost za stíhání, za prošetření, stíhání podvodu a korupce nese jednoznačně komise a dnes i členské země. Evropský účetní dvůr, se domnívám, je zde také od toho, aby zajistil, že v rámci provádění kontrol věnuje pozornost, musí být taksi profesionálně skeptický a sledovat, zda ty chyby jsou skutečně pouhé chyby, anebo zda byly záměrné. A v případě, že byly záměrné, pak je třeba se ponořit hlouběji a rozšířit záběr toho šetření a snažit se co možná nejvíce identifikovat oblasti, kde k tomu dochází. A potom ovšem, co může učinit eh, údaj, je také předat ten případ OLAFu a spolupracovat potom podle ustanovení smluv smlouvy. Děkuji, paní Grasle. Mnohokrát děkuji. Já mám trochu obavy, protože každý rok s účastním dvorem hovoříme o chybách a nedostáváme se dále. A kolega Čaci Makakis už naznačil určitý její směr. My chceme zásadní zlepšení. Otázka toho, jak vypadají účetní dvory na národní úrovni, je velice aktuální. My jsme byli v Řecku. A věděli jsme, že tamní účetní dvůr funguje jenom částečně. Stát neustále odebíral finance tomuto účetnímu dvoru a tak docházelo k pro- problémům. A možná by Evropský účetní dvůr se měl neustále zabývat touto otázkou a měl by dohlížet na to, jak fungují eh, národní eh, účetní dvory. Eh, myslím si, že to je ožehavá otázka. Jak vy se k tomu stavíte? Toto je podle mého názoru velice důležité téma. Účetní dvůr s ohledem na novou smlouvu podle které komise je nadále sama odpovědná za implementaci rozpočtu, ale není ve spolupráci s členskými státy. To je celá jasně stanoveno ve smlouvě. Říká se tam, že členské státy musí nést větší odpovědnost, pokud jde o uplatňování rozpočtu, pokud jde o věrohodnost. A také smlouvy požadují, aby členské státy koordinovaly své interní systémy. Smlouva žádá každý členský stát, aby měl zameteno před vlastním Prahem. Já se domnívám, že účetní dvůr sám v současné době se už zabývá způsobem, jak lépe spolupracovat s národními účetními dvory jednotlivých členských států. Já si jsem vědom toho, jak je to komplexní otázka. Máme zde 27 členských států, v každém se dělají věci jiným způsobem. Já a Chápu, že účetní dvůr se snaží o společný auditní program se některými zeměmi a to je možná ten směr, jakým bychom se měli vydat. Já si myslím, že je nepochopitelné, že v současné situaci by některý členský stát měl zbavovat účetní dvůr, svůj účetní dvůr potřebných zdrojů. Národní účetní dvůr musí mít velice silný management, musí mít dobrý základ, musí rozhodovat o svých vlastních zdrojích, o svém vlastním rozpočtu. Poslední slovo musí mít vždy účetní dvůr. Musí mít dostatek finančních prostředků, aby mohl provádět svoji práci dobrým způsobem. A to podle práva, podle kterého byl takovýto účetní dvůr vytvořen. Je třeba, abychom nalezli společné standardy, společný jazyk. Evropský účetní dvůr eh, je nejvyšší kontrolní institucí. Je nutné, aby zde byla respektována nezávislost národních účetních dvorů. Já se domnívám, že účetní dvůr musí rozvíjet dialog prostřednictvím kontaktního výboru pro nejvyšší kont kontrolní instituce, který se pravidelně schází. Tento kontaktní výbor, stejně tak jako setkávání kontaktních osob a jednotlivých kontrolních institucí, pomáhá celému procesu a takto postupně se stane koordinace v budoucnosti skutečností. Je zásadní, aby všichni se snažili o efektivní využívání evropských finančních prostředků. Pokud se vydáme tímto směrem, bude práce účetního dvora mnohem efektivnější. Zpráva účetního dvora by měla hodnotit spolehlivost národních systémů auditu. Poté bude možné, aby účetní dvůr usnadnil práci Evropskému parlamentu a vašemu výboru, aby vy jste mohli správným způsobem plnit své úlohy. Děkujeme, pane Galeo, za toto slyšení. A... Jako další e, vstoupí pan Augustin Bronislav Kubík, kandidát jmenovaný polskými orgány. Buonasera al signor Kubik. Vítáme zde pana Kubíka. Pane Kubiku, máte pět minut na váš úvodní projev, prosím. Mr. President, ladies and gentlemen. Pane předsedo, dámy a pánové, je pro mne velkou ctí a potěšením promluvit před vámi zde poprvé v Evropském parlamentu. Já bych chtěl využít této příležitosti k tomu, abych se představil a abych vám řekl pár slov o svých dosavadních zkušenostech a také o očekáváních a nadějích, které se týkají eh, povinností člena účetního dvora. Začnu od své kariéry. Chtěl bych zdůraznit, že po celý svůj profesionální život jsem pracoval v oblasti financí, kontroly financí a, a řízení zprávy. Jako vnitřní kontrolor a hlavní účetní jsem byl zodpovědný za vnitřní kontrolu a také jsem byl zodpovědný za financování důlní společnosti jako e, osoba, která e, byla v Katovicích, e, jsem spravoval finanční stránky této firmy a jako generální auditor jsem učinil zkušenosti se zavedením a koordinací a zlepšování mezi národní kontroly finanční v celém sektoru. Pracoval jsem také na nejvyšším kontrolním úřadě, kde jsem byl zodpovědný za zlepšování kvality dokumentace připravené nejvyšším kontrolním úřadem jako takovým. A ve svém eh, stávajícím zaměstnání jsem též zodpovědný za finance, protože jsem zodpovědný za certifikaci výdajů Evropské komise a také za finanční oddělení a právní oddělení, takže jsem zodpovědný za spolupráci s kontrolními orgány jako ministrem financí. A já, díka, já doufám, že díky mé zkušenosti mohou zásadním způsobem přispět k práci účetního dvora, ale také doufám, že eh, také od vás získám další zkušenosti a že společně budeme čelit novým výzvám. Děkuji vám, pane předsedo a vážné poslankyně a poslanci, za vaši pozornost. Očekávám vaše dotazy, rád na ně eh, zodpovím. Děkuji. Děkuji. Paní Alea Sender. Děkuji a vítejte u nás, pane Kubiku. Co se týče vaše profesion, profesionální zkušenosti, nemáme zde žádný výhrad, protože vy jste pracoval prakticky ve všech oblastech. Ještě jednou vás zde vítám byly nějaké technické potíže s mikrofonem, takže teď bych chtěla, chtěla říci, že vy jste téměř zrozen k tomu, abyste se zabýval otázkami finančními a otázkami e, kontroly. Vy jste v současné době minister regionálního rozvoje, říkáte, že se zabýváte právě certifikací toho, o čem se v našem výboru právě teď hodně diskutuje, a to je spolufinancování ze strany členských států v jednotlivých eh, regionech. Jedná se o spolufinancování eh, projektů, které jsou prováděny spolu s Evropskou unii. Hovořil jste o tom, jak jste eh, pracoval v Polsku. Vaše zkušenost je analogická k tomu, co já znám ze Španělska. A proto se vás chci zeptat na následující. Jaké je eh, podle vás řešení k tomu, aby ministři financí a, a hospodářství eh, podepsali Eh, registr mm, národních financí a spolufinancování, jaké federal, federální státy nebo téměř federální státy, mám na mysli Německo, na druhé straně Španělsko a Velkou Británii, jaké by bylo řešení pro tyto státy podle vás? A potom jste se také zmiňoval o mm, přijatelné úrovni eh, rizika. To je velice důležité téma. Můžete nám říct něco detalnějšího, protože účetní dvour předkládá velice zajímavé návrhy v této oblasti. Ve všech vašich odpovědích jsem zaznamenala, že uvádíte příliš mnoho eh, složitých detailů. Možná, že mm, vy jste vy jste mm, učinil tak bohaté zkušenosti s eh, daňovým systémem, s DPH a podobně, že to je příliš složité. Členské státy totiž od nás žádají především zjednodušení i proto, aby byly jednodušší kontroly samotné. Mohli byste nám k tomu něco říct? Pani předsedající, šanovní pánstvo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejprve zareaguji na první otázku, Polsku jsme nalezli řešení k té regionalizaci země. Já se o tom několika slovy eh, zmíním. Eh, máme v Polsku operační programy, které jsou rozděleny do dvou skupin. Jsou zde jednak národní programy, tedy celostátní, a tady můžeme říct, že to je vlastně ta centralizovaná rovina a dále máme programy regionalizované. V rámci nových eh, výhledů byla část prostředků vyčleněna krajům, které spravují tyto programy, tyto, tyto, tyto prostředky a provádějí veškeré regionální programy. Já si myslím, že to by právě byla moje odpověď na situaci, kdy je třeba sladit na jedné straně trend k regionalizaci a na druhé straně centralizovaný systém v Polsku. Tento systém, se tento systém osvědčil. První kroky byly podniknuty ještě v rámci minulého finančního výhledu a nyní vycházíme z těchto zkušeností a v rámci nových finančních výhledů jsme vytvořili 16 regionálních programů a kromě toho ještě jeden velký program, Jehož cílem je zajistit co nejlepší soulad, respektive co nejlepší soudržnost eh, ve východním Polsku, což je nejméně rozvinutá část země. A ten program, o kterém hovořím, se týká pěti regionů, pěti vojvodin, což dobře ukazuje, že je možné hledat organizační řešení, které může vytvořit soulad mezi centralizací a regionalizací. S tou výhradou nebo pod tou podmínkou, že máme jedinou osobu, která vše koordinuje. V Polsku koordinaci zajišťuje, zajišťuje Ministerstvo pro regionální rozvoj. A přestože došlo k určité regionalizaci, daří se nám, zadrž, daří se nám zajišťovat soudržnost. Dále otázka přijatelné chybovosti či přijatelného rizika. To je velice důležité téma, je to přímo spojeno s vnitřním řízením, s takovými systémy vnitřního řízení, které by nám umožnily dosahovat našich cílů. Jednou větou, myslím si, že je třeba hledat co nejlepší vyváženost v této oblasti a nalézt střed mezi na jedné straně náklady na kontrolu a na druhé straně účinnosti, tak účinky této kontroly. tím, že musíme mít na paměti přijatelnou míru chybovosti či rizika, kterou se nastavíme. Pokud bychom byli schopni přistoupit jedině na velmi nízkou míru chybovosti, tak by z toho potom vyplývalo, že náklady na kontrolu budou větší než výstupy z této kontroly. Nedávno Evropská komise vystoupila s dokumentem v této věci, diskutovalo se o tom také na EUD. Já jsem se dopodrobna seznámil s tímto dokumentem a zaznamenal jsem, že tam, kde se hovoří o přijatelné míře rizika, tak se hovoří na jedné straně o nákladech na, eh, nákladech na provádění kontroly, na druhé straně účincích této kontroly. Vaše další otázka se týkala zjednodušení, racionalizace. Cílem je maximální racionalizace veškerých programů, které jsou financovány z evropského rozpočtu. Eh, domnívám se, že takováto racionalizace je nutný základ pro to, abychom mohli snížit chybovost. Veškeré analýzy jasně ukazují, že čím složitější je systém, nebo daná politika, tím vyšší je interní chybovost. A tím pádem se také zvyšují náklady na daný program. O tom bych mohl hovořit dlouho, dámy a pánové, ale myslím, že zatím to stačí. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat eh, ještě něco k vaší první odpovědi. Pokud jde o národní certifikaci, národní regionální a programy, o kterých jste hovořil, V této oblasti se vyznáte, pracoval jste jako auditor. Já bych se chtěla zeptat, A jestli se vzdáte všech těchto funkcí, které máte v současné době, pokud se stanete auditorem účetního dvora? Odpovím nejprve na první otázku paní zpravodajky. Ano, jsem osobně odpovědný za certifikaci veškerých výdajů z Evropské komise, ať jde o ty národní programy, o kterých jsem před chvílí hovořil, anebo regionální programy. Existuje specifická struktura, která byla vytvořena pro regiony, navržena pro regiony, a vypadá to následovně. V každém regionu máme agenturu nebo pobočku eh, certifikačního orgánu a tato pobočka provádí nezávislou certifikaci veškerých výdajů v rámci regionálních programů. Ale přestože máme tyto pobočky, já osobně nesu odpovědnost za verifikaci ověření veškerých dokumentů předkládaných těmito pobočkami takže jsem to já, kdo podepisuje eh, v konečné instanci celou certifikaci. Pokud je o druhou otázku, jsem vnitřní kontrolor a také externí auditor. Ale pokud je o externí audit, tak eh, tuto činnost již nevyvíjím. V současné době již ani nepůsobím v oblasti certifikace CIA. Do budoucna tomu bude stejně, takže jsem si jist, že nebude žádný střed zájmu. Děkuji paní Makovej. Thank you. Děkuji. Děkuji, že jste přišel, pane Kubiku. Moje první otázka. V současné době pracujete na Ministerstvu pro regionální rozvoj, máte na starost eh, evropské fondy, jestli to dobře chápu. Takže jakým způsobem bojujete proti podvodům v implementaci? Mohli byste nám, mohli byste nám dát nějaké, nějaké příklady? A také, jaké, jaká je souvislost vaší případnou práci pro účetní dvůr? Druhá otázka. Hovořili jsme o tom s minulým kandidátem. Členské státy by si měly zamést před vlastním Prahem a prostřednictvím účetního dvora v každém členském státě. Eh, co byste dělal, pokud byste měl čelit eh, nebo zacházet nějakým způsobem s účetním dvorem, který neplní odpovídajícím způsobem své úkoly? Pytanie pierwsze. Otóż w naszych wewnętrznych procedurach. Najpierw odpowiedź na první otázku v rámci našich interních postupů eh, instituce, která, pokud instituce, která provádí kontrolu, tak tam máme velice přesná pravidla. A já si myslím, že to stejně platí pro evropskou úroveň. A totiž, pokud existuje nějaké podezření nebo dokonce již eh, byl identifikován, byl zjištěn případ podvodu nebo trestné činnosti nebo nesrovnalosti, máme povinnost informovat orgány činné v trestním řízení. Tak to vypadá v Polsku. V Polsku máme také nastaven systém informování o případech eh, podvodů či nesrovnalostí, že to vypadá následovně. Certifikační orgán je povinen podávat, předávat eh, informace o podezřeních eh, na takové případy orgánům pro finanční kontrola audit. Tento, tento orgán, respektive tento orgán je nezávislý a působí v rámci ministerstva financí. A je to, tato, je to tento kontrolní orgán, který musí schromáždit veškeré dokumenty, veškerou dokumentaci a předat ji našemu ekvivalentu OLAFu, tedy opět specializovanému orgánu, který to potom prošetří. Dále ten kontrolní orgán má jednoho zaměstnance, který je vyslán vládou a který má na starost boj proti podvodům a nesrovnalostem, které se týkají výdajů z evropského rozpočtu. A veškeré dočené osoby musí úzce spolupracovat s tímto pracovníkem, který je povinen schromáždit veškeré informace, provést jejich analýzu a předat, eh, předat je tomu orgánu, který je naším ekvivalentem OLAFu. Odpověď na druhou otázku. To, co je zásadní, je spolupráce mezi účetním dvorem a nejvyššími kontrolními institucemi v jednotlivých členských zemích. V Polsku máme nejvyšší kontrolní komoru. Proč je tato spolupráce klíčová? Jednak proto, že je to povinnost zakotvená ve smlouvách a domnívám se, že zkušenosti, eh, které mimochodem se zlepšují, ukazují, um, ukazují, že dochází stále ke zlepšení, protože máme um, skupinu, která spolupracuje s Evropským účetním dvorem, a určitě bude docházet k prohlubování této spolupráce. Vy jste se zmiňovala o problému nezávislosti národních kontrolních institucí. Já se domnívám, že nejlepším řešením by bylo pokračovat v činnostech, které již jsou zavedeny, konkrétně v dobré spolupráci mezi Evropským parlamentem a parlamenty členských zemí. tak, aby parlamenty členských zemí mohly přesvědčit příslušné parlamentní výbory pro rozpočtovou kontrolu, aby tady vlastně parlamenty zavedly to, že národní kontrolní instituce budou prověřovat, kontrolovat i výdaje z evropského rozpočtu. A tak tomu je nyní v Polsku naše, když naše nejvyšší kontrolní eh, komora vypracovala plán finančních kontrol, tak eh, se obracíme na polský parlament a tážeme se, zda nám chce učinit nějaké návrhy, eh, pokud je právě oblasti s vysokým rizikem, ve které bychom měli provést ústřední centrální kontroly. S tím, že jsou to jednak kontroly výroční a jednak Potom vedeme, provádíme společné kontroly s EUD a kromě a tady vycházíme ze společných programů, nebo prostě máme jednotlivé společné kontroly. A to si myslím, že je dobrý mechanismus. S tím, že v takovém případě je zachován princip nezávislosti všech zúčastněných institucí. Pan Ody, děkuji pane předsedo, děkuji pane Kubiku, děkuji za vaše odpovědi. Mě by zajímal váš názor, pokud jde o lhuty, ve kterých provádíme uděláme absolutorium. Už cirka 20 let veškeré, u veškerých kontrolních postupů se zkrátily lhuty, tak, aby příslušné instance byly v lepším kontaktu, aby se to, se to všechno zrychlilo. A u nás v Evropském parlamentu budeme provádět přeskum finančního nařízení a budeme se zabývat i lhutami. Velice stručně dnes, když máme eh, DAS, tak eh, tedy DNA, tak v červenci eh, dostaneme dokumentaci, v, v září, v říjnu dostaneme dostaneme stanovisko Evropského dvora a v, potom v říjnu v říjnu si vyslechneme komisaře a v dubnu N plus 2 dáváme stanovisko. Domníváte se, že by bylo reálné posunout to, urychlit to o čtvrtletí? To znamená, vy jste byl kontrolor v komplikovaných eh, soukromých strukturách, ale i ve veřejné sféře. Domníváte se, že kdybychom měli my tedy eh, své stanovisko koncem prvního čtvrtletí, účetní dvůr koncem druhého čtvrtletí, to by nám nechalo potom eh, další prostor druhé pololetí, eh, druhé pololetí na politické rozhodnutí a tím by se to tedy zrychlilo a v rámci jednoho roku by se celý ten kruh uzavřel. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Tato otázka se týká záležitosti, která má obrovský význam, klíčový význam Čas běží pro nás všechny. Já vím, že někdy obtížné některé postupy urychlit, zejména pokud jsme celá léta zvyklí na určité lhuty. Dámy a pánové, musím říct, že pro mě je obtížné se teď vyslovit této otázce. Eh, jak už jsem řekl, jsem poprvé v Evropském parlamentu a je pro mě obtížné se vyslovit eh, k otázce lhůt, eh, nutných lhůt ve kterých eh, by instituce tak složitá a mocná jako Evropská komise měla mít eh, na získání absolutoria. Samozřejmě Evropská komise má velice složité výdaje v celé řadě oblastí. Už jsme se o tom zmiňovali, o některých z nich. A proto vám odpovím následovně. Samozřejmě je třeba tuto otázku dopodrobna probrat. Je třeba si klást správné otázky. Je třeba si klást otázku, zda aktuální lhuty jsou nastaveny správně, zase skutečně nutné, protože eh, samozřejmě bychom nechtěli věci urychlit, pokud by to znamenalo potom zhoršení kvality kontroly. Tím spíše, že eh, proces udělání absolutoria je dnes možná ten eh, jedním z těch nejdůležitějších pro Evropský parlament. A já jsem přesvědčen o tom, že podrobná analýza v této věci byla velmi užitečná. Kromě toho vím, že podobné eh, analýzy, podobnou analýzou se již zabývá Evropský účetní dvůr a jsem si jist, že z této analýzy vyplynou závěry, eh, které vám budou eh, prezentovány. Zda závěrem bude, že bychom měli zachovat status quo, anebo naopak, že by bylo možné zkrátit některé huty, to zatím nevíme. Je to věc, která se vyřeší v budoucnu. Společně budeme hledat odpověď na tuto otázku. Na závěr bych rád ještě připojil jednu věc. Vzhledem k tomu, že nemohu odpovědět přímo, rád bych nicméně řekl, že proces udělání absolutoria je nesmírně složitý. Jsou prezentovány zprávy, které potom umožní učinit stanovisko ohledně plnění rozpočtu, zejména je zde to prohlášení DAS. A kromě toho se také vypracovávají zprávy eh, spojené s, výkonnostním, eh, s výkonnostními kontrolami, což je velice komplexní typ kontrol. A v rámci celého toho postupu je třeba zachovat samozřejmě také kontradiktorní princip, je to tedy celé nesmírně složité a domnívám se, že po peer review, které právě proběhlo na EUD, po té analýze, kterou EUD provádí, nalezneme přesnější odpověď na vaši otázku. Děkuji. Děkujeme vám, pane Kubíku. Jako další eh, bude mít eh, slyšení pan Ladislav Balko, kandidát eh, nominovaný slovan, slovenskými orgány. Salutiamo il signor Vítáme vás zde, pane Balko. Máte pět minut na úvodní prezentaci. Pěkné odpoledne, pane předsedo, paní zpravodajko, vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové. Jsem velice rád, že mám tuto příležitost představit se zde dnes jako kandidát na členství Evropského účetního dvora. Abych omezil co nejvíce překrývání informací, a které už jsem vám tedy poskytnul a prostřednictvím svého životopisu a svých odpovědí, chtěl bych využít tuto příležitost na to, abych se představil, abych představil některé své myšlenky. Přišel jsem na toto slyšení eh, do značné míry skromně, protože zde před sebou vidím mnoho dlouhodobých poslanců Evropského parlamentu. Eh, jsou zde zástupci, eh, kteří byli také v národních parlamentech, dříve eh, byli ministři. Je zde mnoho odborníků, právníků a účetních. To znamená, že zde přede mnou jsou lidé, kteří vědí hodně o fungování veřejných orgánů na nadnárodní i národní či místní úrovni. Vy znáte, jak fungují veřejné orgány a všichni víme, že je třeba, aby veřejné orgány využívaly odpovídajícím způsobem finanční prostředky. Vy máte na starost dohled nad využíváním evropských prostředků. Jako potenciální člen Evropského účetního dvora bych na sebe se vzal tuto odpovědnost také. Každý kandidát, který přichází na slyšení do tohoto výboru, by vás chtěl přesvědčit o tom, že jeho osobní příspěvek by byl přínosem pro lepší implementaci evropského rozpočtu. Já se těším na výměnu názorů, která nás čeká po mém projevu a těším se na případnou úspěšnou spolupráci mezi námi. A já jsem desítky let se zabýval veřejnými rozpočty ve třech oblastech. Za prvé byl jsem a měl jsem vysoké manažerské posty v bankovnictví, dále jsem byl činný ve veřejné správě a za třetí a pracoval jsem jako profesor finančního práva na akademické úrovni a tím jsem získal teoretické znalosti jsem finančním právníkem a jako člen účetního dvora bych se chtěl účastnit formulace stanovisek a také boje proti podvodům. Jsem si vědom toho, že rozpočet a veřejné finance se netýkají jenom příjmů a výdajů, tedy čísel. A jde zde také o politické hodnoty a cíle a vy právě zastupujete tyto hodnoty a cíle jako zástupci jednotlivých politických skupin a jako přímé, přímo volení zástupci evropských občanů. Já vítám, že pravomoci tohoto parlamentu vstupem Lisabonské smlouvy vzrostly, také pokud jde o rozpočtový postup. A Rozhodování o využívání rozpočtu je nesmírně důležité. Měl by se soustředit na priority pro Evropskou unii i členské státy. A pokud jde o audit, a audit může přinést mnohou přidanou hodnotu. Prošli jsme hospodářskou a finanční krizí a z tohoto hlediska musíme zajistit, že každé euro bude utraceno tím nejlepším možným způsobem. Jako člen účetního dvora bych byl rád, abych pomáhal tomuto parlamentu v dohledu nad tím, že peníze jsou utráceny správným způsobem. Pane předsedo, paní zpravodajko, vážení poslanci, dámy a pánové. Během úvodního projevu jsem se pokusil uh, poukázat na některé základní myšlenky týkající se a mých aktivit jako potenciálního člena Evropského účetního dvora. A v písemných odpovědích jsem vyjádřil některé další myšlenky. Během další diskuze se těším na vaše otázky, budu se snažit na ně odpověď k vašemu uspokojení. A pokud dovolíte, budu hovořit ve svém mm, mateřském jazyce a je možné, že vzhledem k tomu, že zde nemáme slovenského poslance ani poslankyni, je možné, že zde slovenština zazní poprvé. Těším se na vaše otázky. Děkuji, paní Aleja. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Balko, vítejte k nám do výboru. To je dobře, že jste řekl, aspoň děkuji slovensky, protože v tom dopise, který jste nám poslal a v odpovědi, kterou jste nám e, poslal, jsem měla trochu e, obavy, protože vy jste e, uváděl, že chcete tedy ušetřit tím, že budete odpovídat anglicky. My nechceme šetřit na mnohojazyčnosti, chceme umožnit využívání materského jazyka všem našim eh, poslancům, eh, tak eh, teď víme, že máte velké zkušenosti s financemi na Slovensku, že vy jste pan euro na Slovensku. Taky jste poradcem předsedy vlády. Hovoříte o tom, že mnoho vašich bývalých studentů pracuje na vysokých postech ve státní sféře. Chci se vás zeptat, co chcete učinit v den, kdy se budete muset postavit proti. Um, pokud tedy budete potvrzen jako člen účetního dvora, eh, pokud se dostanete například do sporu s některými z vašich bývalých eh, studentů nebo s vaším předsedou vlády. To jsou osoby, kterým se velice obtížně vyčítá, že něco špatně učinili. Eh, vy nejednoznačně hovoříte ve vašich odpovědích. Co byste učinil, kdyby Evropský parlament se rozhodl, že vy nejste vhodný pro tuto funkci? Z vaší odpovědi eh, nebo tedy vaše odpověď je ta nejméně eh, jednoznačná z těch, co jsem četla. To je tedy věc, kterou bych od vás rada slyšela vysvětlenou. Mm, říkáte, že vy osobně se budete zabývat eh, komunikací s Evropským parlamentem a naším výborem, že to nebude jen člen vaší kanceláře. Velmi pěkně vám eh, děkujem, skutečně. Mnohokrát děkuji. Já jsem se rozhodl hovořit slovensky, protože vím, že Evropský parlament podporuje multilingualismus, vícejazyčnost Vím, že zde není žádný zástupce z mého státu. Rozhodl jsem se. Že ne. Co se týče té poslední otázky, co učiním, zda mi nedáte souhlas, tak jednoznačně, pokud tento postup stanoví, že je zapotřebí mít souhlasu národní vlády, budu se snažit komunikovat a koordinovat další postup s vládou, s místopředsedou vlády a s premiérem, kteří to mají ve svých kompetencích. Na prvním místě u mě je etické hladisko, neucházet se dál, protože rozhodně spolupráce s vámi znamená, to znamená považovat výbor za nejbližšího spolupracovníka, za prodlouženou ruku. Ehm, na určitě bude na to 800 eh, lidí, zatímco váš eh, výbor nemá eh, takovéto personální a technické kapacity. Takovéto spolupráce je tedy zapotřebí ve spolupráci velice úzce. Nezachytil jsem dotaz, který zazněl jako poslední. Už jsem přemýšlel nad odpověďmi. Můžete mi ji prosím zopakovat? Vaši poslední otázku.

s výborem pro rozpočtovou kontrolu. kontrolu. A vy jste řekl, že jmenujete nějakého člena své soukromé kanceláře pro tyto kontrakty. kontakty. My bychom ale chtěli, abyste tyto kontakty měl vy. A, a dále, pokud je o nezávislost, co se stane, pokud uh, se budete muset postavit proti některému z vašich minulých eh, žáků nebo spolupracovníků? Jednodušší odpověď na to, jak bych si představoval tu spolupráci. Bude, já jsem to myslela tak, že to bude pracovník, který bude jednodenně sledovat materiály, vzešle z vašeho výboru a samozřejmě mě bude upozorňovat na určitá témata, ale kontakt by samozřejmě nebyl přes nějaké úředníka, člena kabinetu, to by bylo, to bych byl já. A možná pro některé z vás bude i nepříjemné, že vás budou často otrávat se svými otázkami, nápady, názory. Takže tolik na tuto otázku. A pokud je o nezávislost, respektive o to, že budu stát eh, na opačné straně než mý studenti, případně státní orgány. Samozřejmě jednoznačně po celý svůj profesionální život, eh, po těch 20 let, eh, během kterých jsem měl co dočení s veřejnými financemi, jsem se snažil stát na straně ochrany veřejných financí. Své studenty, právníky učím takovému přístupu protože já, eh, to vám prozradím, jsem si prostudoval i vaše kurikulum víta, takže vím, paní eh, Ayala Sender, že jste eh, kromě lingvistky také právnička. A chtěl bych říci, že finanční právo není příliš přitažlivý populární obor, nebo alespoň nebývalo v mé zemi, a já se snažím studentům vysvětlovat, že opravdu působení právníka v oblasti ochrany veřejných financí může být velice dobrá a perspektivní kariéra. Naopak, já bych chtěl ještě více než do posud v dobrém slova smyslu propagovat činnost vašeho výboru. Že například někteří ministři či státní tajemníci v mé zemi eh, se mě dotazovali, a co to je prosím tě za instituci, ten Evropský účetní dvůr, Čili je relativně malá informovanost, že zde máme jednu ze sedmi klíčových institucí Evropské unie, která má na starost a jejímž chlebem je ochrana veřejných financí občanů EU. Takže jednoznačně se o to budu snažit, e, život se mění, názory se mění a tak, jak se člověk dozvídá řadu informací, tak, tak se staví také k prezentování svých názorů a já bych jednoznačně ve své další činnosti chtěl povýšit ochranu veřejných financí i ve své zemi do té sféry na takovou úroveň, kdy tady máme velmi silnou instituci, nad níž ještě stojí váš výbor, eh, který stráží každé euro každého občana EU. Paní Alea Sender. Honorable Makovej. Paní Makovej. Děkuji, děkuji vám, pane Balko. Mám dva dotazy. Na Slovensku jste eh, spolupracoval na opatření souvisejících se zavedením eura. Jak hodnotíte metodologii makro, eh, importaci makroekonomických údajů a využívání strany komise členských států? Včetně tedy posledních případů uvádění eh, údajů z těchto zpráv ze strany Řecka. Za druhé, měnili byste hodnocení počtu chyb, které se týkají evropských fondů? Já se na to ptám, protože průměr, který máme z 27 členských států, se eh, snižuje. Myslíme si, že celkový počet je relevantní, ale jsou tam veliké rozdíly mezi těmi nejlepšími a těmi nejhoršími, tak proto bychom rádi znali váš názor. Myslíte si, že se musíme věnovat jednotlivě eh, zprávám z jednotlivých členských států? Eh, tak eh, jistě. Začnu od té druhé otázky. Čísla jsou zrádná. Chápu samozřejmě, že statisticky je třeba vyhotovit průměr, ale byl bych eh, proto, aby se země hodnotily buď podle ekonomické úrovně určité země, či eh, podle jednotlivých zemí. Zejména v oblasti zemědělské politiky Německo, Rakousko a myslím, že Finsko dosahují méně než 1%, 1% chybovost a eh, Bulharsko a Rumunsko více než 13% chybovost. Pak je jasné, že průměr je trochu jiné číslo. Možná, že mm, kritéria by se měla chápat podle úrovně hospodářského rozvoje a třeba podle tvorby HDP na obyvatele. Myslím tedy, že by to bylo asi spravedlivější kritérium. A teď přejdu k té první otázce, která se týká metodologie zavedení eura. I z parlamentní půdy a z komise často zaznělo, i například v době, kdy Slovensko vstupovalo do eurozóny, že ty v úvozovkách zaostalejší členské státy nebo ty, které mají nižší hospodářský růst, měly mít trochu měkčí kritéria, volnější než státy, které mají mm, vysoký stupeň hospodářského rozvoje. Myslím si, že kritéria, tak jak jsou nastavená, zejména konvergenční kritéria, těch, ty čtyři nebo těch pět, jsou správná, jsou reálná a odpovídají skutečnosti. Jsem přesvědčený, že autoři těchto kritérií v době, kdy je stanovovali, zvolili správnou orientaci, protože 3 deficitu HDP to není až tak eh, smrtelné, eh, smrtelné množství peněz nebo 60% veřejného dluhu, to není až tak tolik, protože teď bývá třeba 80 nebo 100% dluhu. Ale věřme, že tato situace nebude trvalá. Já osobně bych kritéria neměnil. Spíš se vynořuje otázka, jak na nich trvat. Často se stávalo, naštěstí to není slovenský e, příklad, přišla krize a v oblasti inflace jsme se nemuseli obávat. Celkový vývoj krize tu inflaci zastavil. Myslím si tedy, a jsem přesvědčený, že kritéria byla nastavena dobře. Děkuji. Ještě další otázka. Pár slov, pokud můžete, o metodologii eh, při vytváření zpráv. Změnil byste něco na vytváření zpráv? Uh, nevím, jakou metodologii má. Ne, nevím, jakou metodiku máte na mysli, zda jde o hodnocení nebo referenční rok a podobně, podobné otázky na základě čehož se potom hodnotí kandidátská země na vstup do eurozóny. Já se domnívám i na základě toho, co jsem osobně zažil, že ta metodika, respektive pokud je o metodiku v případě Slovenska, tak ehm, jsme nenaráželi na žádné problémy. Já tedy vycházím z těchto našich zkušeností, že eh, metodika nám v Slovensku vyhovovala. Není-li další dotazů, pak vám poděkujeme, pane Balko. A následovat bude další slyšení, a to slyšení pana Euna Ouši, který je kandidován eh, irskými orgány. Allora, diamo la parola al signor... Předáváme slovo uh, panu Ošiovi. Prosím. Um, Pane předsedo, vážení poslanci výboru pro rozpočtovou kontrolu, dámy a pánové. Jsem velice rád, že zde před vámi mohu eh, vyslo, eh, vystoupit a že mě nominoval, nominovala moje vláda abych se stal členem účetního dvora. Jsem velice rád, že zde jsem před tímto výborem, protože se domnívám, že každý člen účetního dvora potřebuje mandát. Potřebuje a mít mandát od a, Evropského parlamentu, od poslanců, kteří přímo zastupují daňové poplatníky. Pokud schválíte moje nominaci, potom budu velice rád, že budu moci pracovat eh, další dva dny, eh, dva roky, eh, poté, co paní Kagan Quinn odstoupila. Nyní byla jmenována Evropskou komisařkou a pokud budete souhlasit, já ji velice rád v její funkci nahradím. Vážení poslanci, moje kvalifikace byly, eh, myslím, jasně formulovány v otázkách na, v odpovědích na otázky, které jste mi položili. Já bych chtěl poukázat na některé prvky, eh, které by vám mohly pomoci, až se budete rozhodovat. Já jsem eh, kvalifikovaným členem institutu úředníků v, účetních v Irsku. Stal jsem se také členem rady tohoto institutu, což je řídící orgán. Já jsem pracoval jako účetní, jsem také kvalifikovaným daňovým poradcem, jsem a kvalifikovaným právníkem. Mám také zkušenosti z oblasti obchodu a podniků. Myslím, že by vás také mohlo zajímat, že jsem byl zapojen do účetnictví pro vládu a byl jsem členem eh, auditního výboru irské policie. To je velice důležitý post, protože se jedná o dohled nad 1,5 miliardami eur ročně. Zároveň jsem byl jmenován vládou tím, že jsem provedl eh, přeskumy užívání financí. Eh, je to jasně stanoveno v odpovědích na dotazník. Pokud jde o spolupráci s Kokobu, já se domnívám, že maximální spolupráce mezi Kokobu a účetním dvorem je zcela zásadní. Já, pokud budu jmenován, se budu chtít scházet se členy Kokobu formálním i neformálním způsobem nevím, a jakou oblast odpovědnosti mi udělí předseda účetního dvora, ale pokud to bude oblast, o kterou se někteří z vás budou eh, zabývat, a potom já budu otevřen eh, jakémukoliv kontaktu. A myslím si, že by bylo dobré, abyste měli eh, číslo mého mobilního telefonu a můj e-mail. Bylo by dobré, abyste mě mohli kdykoliv kontaktovat a já, abych mohl kontaktovat vás. Já si myslím, že by zde měl být velice úzký vztah mezi volenými zástupci a kteří se snaží o zajištění správného využívání peněz a mnou, který se budu snažit dohlížet na to tež, na to, jakým způsobem jsou prostředky využívány. Já se budu aktivně účastnit jakýchkoliv auditů, do kterých budu zapojen. Chci se účastnit také plánovací fáze auditu. Moje zkušenost a moje profesní eh, schopnosti aby k tomu měli přispívat. A já chci být u provádění auditu a chci být na místě při eh, provádění práce. Osobně se budu soustředit na oblast, která mě velice zajímá. Jedná se o hodnotu za peníze. Mám zkušenost ze soukromého sektoru a vždy jsem se ptal na otázku. Dostávám odpovídající věci za dané peníze. A v případě auditu se také budu dívat na to, jestli jsem jestli byly peníze utraceny odpovídajícím způsobem, jestli bych já peníze takhle utratil a jestli bych v budoucnosti dělal věci jinak. Já si myslím, že to je něco, co od nás občané očekávají. Dámy a pánové, rád odpovím na jakékoliv otázky z vaší strany. Chtěl bych hovořit dále o otázce číslo čtyři, která se soustředí eh, na udělení absolutoria za mé předchozí, eh, za moji předchozí práci. Já jsem eh, zaslal dopis týkající se rezignace z různých postů, které jsem měl. a těším se na vaše otázky a děkuji. Jala Sender. Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, eh, pane Uši. Děkuji vám také za dokumenty, které budou poskytnuty panu Demagistrisovi a také posleze nám všem, protože e, to jsou dotazy, ke kterým jsem já také chtěla něco se od vás dozvědět. Dos, tú, no, es no, okay. Sí, pues le vuelvo a dar la bienvenida a esta comisión. Dobře, takže ještě jednou vás zde vítám a děkuji vám za to, že jste mi poskytl e, veškeré eh, potvrzení o eh, demisi ze všech pozic, které jste zastával. Eh, velice jste na mě zapůsobil, protože jste velice mladý člověk a máte tak obsáhlé pracovní zkušenosti. Jedním z potíží je, jedno z potíží je, že jsme neviděli Eh, demisi ze skupiny eh, St. Andrews. Vše. Ostatní se týká eh, fondu to týkající se boje proti terorismu. Nicméně děkuji vám za veškerá potvrzení. Když se vás přímo zeptám, zda byste ve svém prohlášení eh, o finančních zájmech eh, u uvažoval o tom, že zveřejníte vše, tak byste odpověděl, že tak to dělají všichni. Ano, eh, všichni jsou ochotni toto učinit na vyžádání, ale tento parlament vždy žádal zveřejnění těchto prohlášení o finančních zájmech. Vy velice dobře eh, znáte pravidla deontologická, ale my bychom eh, byli raději, kdybyste mohli být explicitnější ve vaší odpovědi. A za druhé, otázka sedm. Co byste učinil v případě závažných nesrovnalostí nebo dokonce podvodů či korupce? do níž by byly zapojeny osoby v členském státě. Jasně říká, že, te, že byste, um, byste nejprve sdělili svá zjištění předsedovi účetního dvora. Uh, proč eh, byste eh, postupoval takovýmto způsobem. Ohledně vašich eh, studií a vašich pracovních zkušeností bych ráda mm, věděla podrobněji, zda si myslíte, že do jaké míry je užitečné, aby eh, prohlášení o věrohodnosti eh, psali národní specialisté. Potřebovali bychom vědět od vás, zda je to užitečné či nikoli. La relación que usted establece entre auditor y auditado. Také jste hovořil o kontrole, kontrolách ze strany kontrolorů na kontrolovaných subjektech. Když se účetní dvůr snaží eh, poučit eh, kontrolní úřady, Říkáte, že eh, kontrolovaný eh, subjekt by se neměl cítit jako za vyšetřování inkvizice, měl by chápat kontrolora jako člověka nebo organa, se kterým spolupracuje, jako svého eh, partnera. To si myslím, že je velice důležité. A je velice důležité, že vy jako kandidát na člena účetního dvora jste toto řekl. Jednou z, nej, z nejdůležitějších otázek je eh, vysoce kvalitní audit a jeho další eh, follow-up, jak pokračovat dál eh, s návrhy, které vycházejí z, nej, z účetního dvora. Děkuji, paní Ayala Sender, za vaše otázky. Já na ně zodpovím v tom pořadí, v jakém jste je kladla. Nejprve pokud je o proces přeskumu v souvislosti s procesem ze St. Andrews, evropské instituce byly na Irsko velmi hodné v mnoha směrech. Například v tom směru, že poskytli finanční eh, podporu na eh, rozvoj míru v severním Irsku. Já spolu s dalšími jsme byli požádáni, abychom provedli přeskum řady výkonných orgánů, které byly eh, zavedeny podle velkopáteční dohod, tedy mírové dohody podepsané asi před deseti lety. Potom následovala následná dohoda v roce 2006 nazvaná eh, Svatondřejská, St. Andrews a poté tedy byla, byla nominována řada lidí, včetně mě, eh, s tím, že jsme přeskomovali eh, finanční prostředky výkonných orgánů ustavených podle velkopáteční dohody. Týkalo se to například cestovního ruchu, podpory zdraví a šesti dalších oblastí působnosti. Eh, setkali jsme se s řídicími pracovníky těchto institucí, vedli jsme veřejná setkání a vypracovali jsme zprávu, která byla prezentována eh, Severo-Jižní ministerské radě, složené tedy z ministru Severu a jeho Irska. Eh, moje práce v této souvislosti už je dokončena. Já jsem vám poskytl také vyrozumění Ministerstva zahraničních věcí Irska, které o tom svědčí. Takže tolik k mému působení pro, pro tuto konkrétní věc, tento konkrétní orgán. Dále jste mi položila otázku ohledně zveřejnění mých eh, finančních zájmů. Já nemám žádný problém s tím, aby byly zveřejněny. Eh, mohu to, toto prohlášení předat kterémukoliv členovi Kokobu, nebo to mohu eh, zveřejnit na své webové stránce v rámci EUD, eh, e až dojde k nominaci. S tím nemám žádný problém. Eh, nechtěl jsem tady činit jakoukoliv výhradu v této věci. Velice rád vám poskytnu ujištění o své připravenosti zveřejnit své finanční zájmy, pokud se to budete přát, nebo pokud se to bude přát kterýkoliv z členů vašeho výboru. Pokud je o nesrovnalosti a podvody, Existuje instrukce, jak nakládat s případy podvodů eh, pro EUD, to je myslím z roku 2004. Eh, já bych se tím do, velice striktně řídil, pokud bych narazil na jakýkoliv případ podvodu, ať už by šlo o eh, moji zemi, původu Irsko nebo jakoukoliv jinou zemi. V současné době zaznamenává Evropa hospodářský pokles. Mnoho evropských občanů Eh, těžko přežívá a je třeba se postarat o to, aby kdokoliv, kdo má co dočinění s evropskými prostředky, s nimi nakládal velmi obezřetně. A pokud by došlo k nějakému podezření na podvod, tak je třeba to řešit. To, co jsem řekl o střetu zájmů, no, to je věc vlastně které jsem se dotkla ve své odpovědi na to, co bych dělal, pokud by šlo k jakémukoliv střetu zájmu. zájmu. Samozřejmě, abych jednak eh, se neujal kontroly v jakékoliv věci, kde by hrozil můj osobní střed zájmu. Eh, nepředpokládám, že by k tomu došlo, ale určitě bych členy Kokobu informoval. Pokud je o národní prohlášení, Domnívám se, že jsou důležitá. Já jsem pro tento systém. V současné době mohou být využívány dvěma důležitými způsoby. Jednak je může používat kontrolor. Je to ujištění pro kontrola ohledně existujících, ze stávajících kontrolních mechanismů, pokud kontrola má takovéto ujištění ohledně aktuálních kontrolních eh, mechanismů, tak to znamená, že potom eh, stačí provádět méně proverek přímo v terénu a to šetří peníze, zrychluje to eh, kontroly a umožní to kontrolorovi zaměřit se na jiné oblasti, které mohou být plodnější. Dále národní prohlášení může být využíváno jako určitý řídící dokument, jako vlastně forma kontroly svým způsobem. A to je podle mého také další eh, důležitá věc, která může omezit počet, eh, počet eh, prověrek, které jsou nutné, opět to umožňuje ušetřit peníze. To národní prohlášení ovšem je pouze tak dobré, jak dobrá byla práce odvedená před jeho podepsáním. Je třeba poznamenat, že určitá harmonizace eh, kontrolních eh, norem a postupů eh, bude nutná, bude nutným předpokladem, protože v některých zemích mají odlišný konec učebního roku, odlišné postupy. Některé kontrolní instituce mohou přímo kontrolovat konečného příjemce, i na nikoli. Některé národní kontrolní instituce sledují i působení vnitřní kontroly, i externího auditu Čili abychom to mohli aplikovat napříč 27, tak se domnívám, že výsledky pilotní studie, která nyní běží, budou velice důležité, abychom zjistili a určili ne zda, ale jak eh, s těmi národními prohlášeními bude do budoucna EUD nakládat. Eh, beru na vědomí to, co řekla paní Alexander ohledně toho, že kontrolovaná osoba je účastníkem řízení. Musíme mít na vědomí, že vlastně sloužíme zájmům evropského daňového poplatníka, jak těm, kteří vynakládají prostředky, jak ti, kdo vynakládají prostředky, tak ti, kdo kontrolují jejich vynakládání. Eh, jde o přidanou hodnotu, že bychom eh, se měli uvědomovat, co je smyslem naší práce, jaké přínosy bude mít naše práce příští rok, další rok a ještě ten další. Pokud je o e, následné postupy po kontrole, musíme si uvědomit, že kontrola je vážná věc, je to věc nákladná a je potřebná. Ovšem, abychom omezili náklady na kontrolu, zvýšili přidanou hodnotu a její dopad, tak e, musí existovat následné postupy protože nemá smysl vydat jeden rok doporučení a druhý rok nezjistit, zda se kontrolovaný subjekt tím doporučením řídil. Ve všech kontrolách, do kterých bych se případně mohl zapojit, případně zapojím, se vždy budu snažit následně zjistit, zda po naučení z minulosti jednak zda k němu vůbec došlo a jednak zda tedy se podle toho kontrolovaný subjekt není zařídil Domnívám se, že jsem odpověděl na těch pět otázek, které jste položila. Pokud máte ještě nějakou doplňující otázku, tak na ně rád odpovím. Ne, tak paní Makovej, prosím. Děkuji. Mám tři dotazy, budu se snažit vyjádřit velmi stručně. Za prvé, jak se díváte na systém DAS Myslíte si, že ten postup je třeba změnit? Že to má být méně významný nástroj, nebo si myslíte, že to je v pořádku, že si přijeme to pozitivní výsledky? Za druhé, hovořil jste o hodnotě, kterou je třeba tvořit za e, vydané prostředky. Jak hodnotíte výdaje? Teď mám na mysli veřejné zakázky, které jsou eh, největším prostorem pro korupci a také využívání evropských fondů. Máte zkušenosti v této oblasti, jste připraven a chystáte se zavázat k tomu, že budete pracovat v této oblasti ohledně veřejných eh, zakázek a korupce ve veřejných zakázkách, které vedou k podvodům? Za třetí, účetní dvůr musí spolupracovat s národními orgány, které jsou které mají kompetenci v oblasti kontroly finanční. Předpokládáte, že jak budete jednat s těmi národními kontrolními úřady, které nebudou eh, tak eh, účinné nebo nebudou eh, spolupracovat žádným způsobem? Jste připraven na takovouto situaci? Jak budete jednat? Jaká bude vaše strategie? I, I would actually be in favor of... Já bych byl pro pro ten postup, eh, který se vztahuje k DAS. Za prvé, zaměřuje se na kontroly. A já jsem proto, že když Dáte člověku rybu, dáte mu jídlo na den, ale když ho naučíte lovit ryby, tak bude mít co jíst celý život. A jsem přesvědčen, že právě na to se mají kontroly zaměřovat. Máte pospuzovat určitou organizaci k tomu, aby prováděla kontroly po celou dobu. A proto nejednáte jen jako kontrolor, který přijde, když skončí rok, abyste zjistili, co se tam dělo po ten rok, ale vy budujete eh, eh, kulturu eh, plnění pravidel. Je důležité hodnotit kontrolní mechanismy. Je třeba vykonat hodně práce k tomu, abychom dosáhli 90 té úrovni důvěryhodnosti na 95%, které je třeba dosáhnout, aby jak Eh, aby byla splněna jak, eh, jak způsob kontroly, tak eh, materiální stránka kontroly. Tím se také musí minimalizovat výdaje na dosažení takovéhoto výsledku. Takže já jsem se snažil zajistit a mít jisto v tom, že hodnocení kontrolovaného prostředí bylo skutečně důkladně provedeno a že bylo provedeno kontrolování mm, přímo na místě, že byly kontrolovány vzorky a tyto vzorky odpovídaly eh, danému prostředí. Například eh, byly kontrolovány monitorované Eh, jednotky. Ohledně postupu DAS. Je to mnohem nudnější než čtení eh, zprávy. Schopnost vyprodukovat velice důkladnou zprávu je důležitá Eh, pro daňové poplatníky i pro výbor eh, pro eh, kontrolu rozpočtu. Co se týče hodnoty, kterou třeba vytvářet za dané finanční prostředky, Evropa Jedná se o 120 miliard eur, které jsou v rozpočtu EU. Většina je vynakládá v členských státech, jedna třetina na soudržnost, 50 na zemědělství a jen pár procent na instituce Evropské unie. U veřejných zakázek jsou eh, kontrolní mechanizmy velice důležité, musí být provádět transparentně, musí být možné u nich provádět eh, kontroly, je třeba vystopovat, eh, odkud může pocházet případná chyba. Je nedostatkem nebo neúspěchem pro každého, kdo e, pracuje s veřejnými prostředky, e, pokud nepracují správně, protože tím maří důvěru, která jim byla dána veřejnosti. Takže tu osobní zodpovědnost e, u každého, kdo vynakládá tyto prostředky. Je tu také osobní zodpovědnost u každého člena účetního dvora, protože musí provádět kontroly. Je třeba odhalit pravdu a napsat o ní zprávy. Je třeba učinit pravdě za dost. Oblast veřejných zakázek je velice důležitá. Eh, lidé eh, poskytují Evropě své těžce vydělané peníze a tyto prostředky by měly být potom využívány správně proto, Eh, výbor pro kontrolu rozpočtu a účetní dvůr dohlížejí na to, jak se vynakladají tyto prostředky. Ohledně národních orgánů a národních kontrolních úřadů v těchto státech. Eh, v podstatě účetní dvůr vykonává obdobnou práci jako národní kontrolní úřady. Provádíme kontroly. Jsme externími kontrolory. A pokud tyto úřady, národní úřady, zpracují, je celá řada věcí, které lze podniknout. Především bych přímo eh, kontaktoval toho, kdo se mnou spolupracovat nechce. Rád bych věděl, proč nechce spolupracovat a myslím, že jsem rozumný člověk a eh, že by byl schopný je eh, přesvědčit, že je to prostě věc, která se učinit musí, že přináší vřenou hodnotu. A před několika lety by mě napadlo, že účetní dvůr a komise eh, by měli eh, tak dobrý mm, vztah, protože DAS byl eh, negativní a nyní je DAS pozitivní. A v posledních letech je dokonce pozitivní pro oblast zemědělství. A já jsem četl o, o tom slyšení pana Semety, komisaře, který je zodpovědný právě za kontrolu. A ten eh, uvedl, že pozitivní DAS byl jedním z jeho priorit. Čím dál méně se ve výroční zprávě účetního eh, dvora eh, toto zmiňuje. Já si myslím, že členské státy by si toto měly přát pro své země, aby DAS byl pozitivní. Takže já jsem pro spolupráci mezi účetním dvorem a národními kontrolními úřady. Je to pozitivní věc. A pokud dojde k nějakým negativním aspektům, tak já se ji budu snažit eh, pozitivně vyřešit. Děkuji za tyto dotazy. Máte ještě nějaké dodatečné dotazy? Just a very short comment and a... Uh, Jenom velice stručná připomínka. Existují instituce nebo lidé v některých členských státech, kteří něco takového nechtějí dělat. Nejde o to, že to nevědí, nejde o přespěčování. Jsou součástí systému, ve kterém brání špatný přístup, takže na to musíte být připraven. Děkuji za tuto radu. Já je v každém případě zohledním. Chtěl bych jenom říci, že finanční nařízení se v současné době rozpracovává. Pokud by, bych byl jmenován. Já bych se snažil získat konkrétní příklady toho, co říkáte, a tak, abychom mohli přispět odpovídajícím způsobem k přepracovávání finančního nařízení a abychom zohlednili ty případy, o kterých hovoříte. Pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Zajímal by mě váš názor na kvalitu účetních kontrol ve veřejném sektoru, tedy kvalita auditu, kontroly ve veřejném sektoru, protože občané a zástupci občanů, tedy my, eh, si mohou klást otázku po tom, co se stalo v Řecku, jaká je kvalita eh, nejvyšších kontrolních institucí eh, a kontrol ve veřejném sektoru v členských zemích. Domnívám se také, že kdybychom se dotazovali po této kvalitě v jiných členských zemích, které se vyslovovaly k Řecku, tak bychom zjistili, že tady dochází k účetní akrobaci v celé řadě členských zemí. Tady asi nikdo nemůže nikomu moc poučovat. Pokud je o Evropský účetní dvůr, pokud budete potvrzen ve své funkci, stanete se kontrolorem a akceptoval byste to, abyste vy sám byl podroben kontrole, protože eh, probíhá peer review a jaká je podle vás kvalita kontrol Evropského účetního dvora eh, ve srovnání s celkovým posláním této instituce? To je dobrá otázka. Pokud je o kvalitu kontroly ve veřejném sektoru, rád bych řekl jednu věc value for money, tedy hodnota za naložené prostředky, není uváděno ve smlouvách. Ehm, Evropský účetní dvůr nicméně podniká, provádí výkonnostní kontroly a vydává zvláštní zprávy. Jedna z otázek v souvislosti se zvláštními zprávami, jak jsem si všiml, je, že trvá 26 měsíců ehm, od podnětu až po zveřejnění této zvláštní zprávy. Domnívám se, že je možné to urychlit, protože když, je, když se vypracovává zvláštní zpráva, je proto nějaký důvod a domnívám se, že naše daňoví poplatníci nečekají, že nám bude trvat velmi dlouho, než jim dáme odpověď na otázku, která byla předmětem zvláštní zprávy. Takže si myslím, že rychlost ve všech oblastech, souvislostech veřejného sektoru asi vypadá jinak než v soukromém sektoru takže bych eh, řekl kvalita a rychlost, že samozřejmě informace, které dostanete nyní, eh, mají určitou hodnotu, úplné informace pak mají zase jinou hodnotu, ale někdy mít, mít informace hned eh, je ten správný přístup. Pan poslanec se zmínil o jedné konkrétní členské zemi. Já nejsem členem Evropského účetního dvora. Své informace čerpám z tisku. Ovšem obecně se hovořilo o problematice, o problému kreativního účetnictví a na to vám mohu říci svůj osobní názor, názor občana a také certifikovaného účetního. A totiž požadujeme konsistentnost je třeba zaočtovávat věci stejně v loňském roce jako v příštím roce. I v předminulém roce jako na přes rok. Jinak informace vyplývající z účetnictví nemají žádný smysl, žádnou hodnotu, čili konsistentnost je zásadní. A pokud někdo změní eh, um, učební postupy, musí ta čísla přepracovat a je potom potřeba srovnávat eh, srovnatelné údaje. Podle nové metodiky. Chceme-li řešit kreativní účetnictví, tak na to potřebujeme dobré účetní. Je třeba umět vidět za roh, je třeba odhalit blafování druhého. A pokud se za tím stanete pověstný, tak to na vás lidé už nebudou znovu zkoušet. Evropský účetní dvůr má dobrou pověst a tuto dobrou pověst se musí chránit tím, že neumožní jiným, aby měnili čísla nebo měnili základ, ke kterému se ta čísla vztahují. Není možné měnit, změnit statistiku jenom tím, že vyměníte statistika. Zda by se měla provádět i kontrola samotného EUD. Ano, určitě. Každý rok nás audituje nezávislá auditní firma, která vlastně vypracovává DAS na EUD. Myslím si, že by také mělo pravidelně probíhat peer review pro EUD. Vím, že proběhlo peer review v posledních dvou letech, ale samozřejmě, že i my bychom měli být podrobováni kontrole. Bylo by velmi sobecké od Evropského účetního dvora, kdyby trval na tom, že bude koukat do karet všem ostatním, a sám by se nenechal kontrolovat. To si myslím, že je velice důležitá součást otevřenosti a transparentnosti. Paní Gresle. Děkuji. Mám dojem, že jste skutečně nadšený, je příjemné vás poslouchat. Mnohokrát děkuji. A já doufám, že tuto radost budete mít také při spolupráci s parlamentem. Já vás vezmu za slovo. Pro nás je nesmírně důležitá otázka toho, aby členové účetního dvora nechránili své rodné země. Proto je také důležité, aby Evropský účetní dvůr věděl o případném vlivu. Já bych vás chtěl požádat. Chtěla požádat, vy jste byl jeden z těch, který a řekl, že budete spolupracovat s parlamentem. A pro nás je těžké být v kontaktu s Lucemburkem. Já bych byla ráda, abyste se vždy přihlásil, abyste nám dal vědět ve chvíli, kdy budete v Bruselu, protože kontakt s Lucemburkem je někdy problematický. Já si myslím, že spolupráce by mohla být lepší. Vy navrhujete zkrácení lhůt pro zvláštní zprávy. Existují zvláštní zprávy, které jsou méně vyvážené, a, ale zvláštní zprávy jsou nesmírně důležité. Já jsem některým kandidátům řekla určitou kritiku. Řekla jsem, že potřebujeme více témat, kterými se budeme zabývat a potřebujeme mít a předem více informací. A Dále je zde otázka například decentralizace, kterou se zabýváme už eh, desítky let, eh, otázka externalizace. Doposud nebyl předložen žádný dokument, žádná zvláštní zpráva k těmto tématům, ačkoliv by to bylo nutné. To podobné se týká také zahraniční politiky. Eh, zvláštní představitelka cestuje světem a mě by zajímalo, kde jsou za neseny výdaje na tyto cesty. A já e, myslím, že e, stačí, pokud toto budete brát v ohled, pokud to budete mít na paměti. Mnohokrát děkuji, paní Gresle, za vaše otázky. Můžete mě vzít za slovo, kdykoliv pojedu do Bruselu, nechám poslance výboru vědět. Já si myslím, že čím více demokracie eh, zde je a čím více jsou zapojováni zástupci občanů, tím lepší je to pro daňové poplatníky. Já jsem eh, vedl některé diskuse s vámi a skutečně nadšení a eh, při vaší práci je úžasné. Já si myslím, že především při výběru témat pro zvláštní zprávy je třeba zohlednit názory Kokobu. A když se řekne, že bude vypracována zvláštní zpráva, já si myslím, že tato zvláštní zpráva okamžitě přinese pozitivní výsledky u lidí, kteří budou hodnoceni. Zvláštní zprávy se mohou soustředit více na oblast odpovídající hodnoty za peníze. To je něco, na co bych se chtěl soustředit já. Pokud jde o naši národní identitu versus evropskou identitu, to je celá zásadní otázka pro účetní dvůr, stejně tak jako pro členy jakékoliv jiné evropské instituce. Chtěl bych na tomto místě zcela jasně říci, pokud budu potvrzen v této funkci, Budu zaměstnancem Evropské unie. Budu zaměstnancem občanů Evropy. A v této eh, funkci a bude moje eh, národní identita na druhém místě. Tyto dvě identity budou stát eh, bok po boku, ale já budu především zaměstnancem evropských lidí. A doufám, že mi v tom poslanci z Kokobu pomohou. Vy jste lidé, kteří jsou zvoleni občany Evropy a proto, abyste s námi spolupracovali a abyste dohlíželi na to, že finance Evropské unie budou využívány správným způsobem. Já myslím, že jsem odpověděl na vaše otázky. Pokud ne, prosím vás, dejte mi vědět, paní Gresle. Prego, Alea. Sí, gracias, presidente. No sé si ha sido... Děkuji, pane předsedo. Poslouchala jsem ještě překlad. A paní eh, Gressle eh, hovořila o něčem eh, trochu jiném. Ona žádala pomoc od vás a vy jste hovořil o tom, že my můžeme pomoct vám. A ještě se chci zmínit o entuziasmu, který nám ukazujete. Konec konců je to jen na dva a půl roku, nebo už myslíte na to, že byste obnovil svůj mandát? Uh, to je věc, která je opravdu mimo mou eh, moc. Jestli si budete myslet, že po určité době eh, budu mít vykonané, eh, vykonaný dobrý kus práce, tak to mohu sdělit své vládě. Děkuji, paní Alessander. Grazie. Děkujeme vám za toto slyšení. Sejdeme se zítra ráno v 9 hodin. thank you very much. Děkuji vám za pozornost.